Yeah. Takže, milé kolegyně, milí kolegové, navrhl bych, abychom zahájili dnešní odpolední zasedání a dostáváme se k bodu číslo 10. A začneme prezentací Evropské komise aktu v přenesené pravomoci k tématu zdraví zvířat. Komise je přítomná. Takže ano. za, zastupuje ji pan van Goethen. Takže mu dám bezprostředně slovo. Děkuji vám, pane předsedo. No, chtěl jsem krátce vysvětlit, čemu je určen balíček pro akt přenesené pravomoci. Uh, Dovolte, abych nejprve představil tento proces. Proces, který byl zahájen před dlouhou, dlouhou dobou Vidíte, že hodnocení eh, celého systému zdraví zvířat v Evropské unii byl završen v roce 2006 a motorem pro strategii bylo, že prevence je lepší než léčba. Měli jsme eh, také dva, dvě studie dopadu a konzultace. Eh, nový zákon o blahu zvířat byl odvozen z mnoha směrnic a nařízení, eh, která byla schválena od počátku 60. let, když eh, společná zemědělská politika byla zejména zaměřena na obchodování živých zvířat, eh, krmiv, mléka, vymícení chorob, africká chřipka, africký mor prasat a celá řada těchto dalších směrnic. Celkem jich bylo zhruba 60 základních aktů tehdy z rady a méně než tisíc prováděcích aktů, čemuž bychom tedy teď říkali im prováděcí akty E, to vypadala legislativa v oblasti ochrany zvířat, tenkrát o zdraví zvířat. Mm, teď jsme se snažili sladit všechny tyto akty. Mm, e, už se s tím začalo před dokončením jednotného vnitřního trhu v roce 1992 a všechny ty musely být sloučeny do jednoho jediného aktu, kterému se teď říká e, zákon o zdraví zvířat. O čem je to nařízení o zdraví zvířat? Je to o přenosných zvířecích chorobách, které mají dopad na obchodování farmářů. Pokrývá to zvířata i produkty, hovězí maso, pras, vepřové maso, mléko a všechny produkty odvozené od zvířata, které by mohly být podezřelé z přenosu, z obecně z přenosu nemocí. To se týká i akvatické zvířiny, to znamená ryb, reptilů. A jak můžete vidět na obrazovce, tady jsou nejrůznější pravidla rozdělená na jednotlivé kapitoly. To se týká prevence, kontrola vymícení, pravidla pro pohyb jaká jsou pravidla, podle kterých můžete přesunout zvíře z jedného regionu EU do druhého regionu EU, jaká jsou pravidla pro to, aby zvířata mohla vstoupit na území EU e, pro e, hovězí či vepřové pro možnost vstupu do EU. K tomu se ještě vyjádřím později a také naléhavost Eh, to uvidíte, když, dostane, když se dojde ke krizi. Důležité je zmenšit se o tom, o čem není toto nařízení o zdraví zvířat. Není to o pohodě zvířat, není to o financování vymícení a ani o krmivech, není to o veterinárních léčivech a není to o kontrole rybolovu. Eh, tyto oblasti jsou pokryty jinými legislativními akty. A všechny tyto tři akty, o kterých se chci zmínit, tedy tři, to je dopad eh, na zdraví zvířat, potom eh, dokument či legislativní předpis týkající se všeho, co o, ze zvířete dojde až na jatka Někdy se eh, můžou zvířata využívat jako krmivo, někdy mm, jako mm, k jiné konzumaci. A to je jasné, že tedy eh, toto není pokryto v těch, této legislativně. Jak už jsem se o tom zmínil, je tady celá spousta směrnic a nařízení, tenkrát tedy vypracovaných pouze radou. A těchto 50 či 60 základních nařízení bylo kombinováno do nového aktu schváleném 2006 radou i parlamentem. A tady to je rozděleno do osmi nejrůznějších kapitol, obecná pravidla, eh, kontrola, programy na vymícení chorob, kapitola 3 je e, osvěta o chorobách, připravenost kontrola, kapitola 4 o registraci, schvalování a vystopovatelnosti, registrace farem, registrace trhů, e, které e, přes trasu jsou zvířata přemístěvána kapitola 5 týkající se vstupu do EU Jaká jsou tedy hm, pravidla pro živá zvířata či produkty zvířat, která přestupují hranice EU? Eh, potom eh, tady je odkaz na nekomerční část, ovšem to vstoupí v platnost až v roce 2026. Opatření naléhavosti, to je kapitola 7, eh, která se bude používat v naléhavých případech a katastrofách, jako to bylo v případě eh, moru, afrického moru prasat vyústějících nakonec v příslušné ustanovení. To... Takže eh, v roce 2016 jsme vyvinuli takové klíčové akty. Eh, byla to expertní skupina, která na nich pracovala. A od roku 2017 do roku 2019 jsme to tež dělali pro vytvoření seznamu zvířat eh, v rámci jak prováděcích aktů, tak aktů v přenesené pravomoci. Většina těchto aktů eh, jsou v procesu mm, již schvalovány nebo byly schváleny. Členské státy chtěly velice to schválit co možná nejdříve, takže do 24. dubna 2021 Eh, všichni budou mít dostatek času, aby byli připraveni. My jsme byli velice inkluzivní a tady na obrazovce vidíte počet pracovních a expertních skupin, které jsme vytvořili s členskými státy a v případě expertů tam byl zapojen i parlament, eh, to celá léta pracovali, než prostě to vyústilo v tuto legislativu, která, jak opakuji, je určitý způsob lisabonizace všech těch aktů, eh, které jsme měli předtím. To znamená, že my tímto vůbec neměníme svět. Měli jsme povinnost, eh, legálně hovořeno, eh, tuto obrovský, tento obrovský právní rámec vlastně přepracovat tak, aby odpovídal Lisabonu a tak jsme se mohli, protože abychom se zbavili těch 60 základních aktů a 900 prováděcích aktů a snažili jsme se přeskupit všechno do jednoho koherentního zákona, eh, který by teď měl být implementován a ta akta v přenesené pravomoci, které jsou před vámi a, a prováděcí akty, které byly odhlasovány, mm, eh, Eh, znamenají prostě zjednodušení eh, také eh, na základě rizikového hodnocení. Takže nyní se podíváme do způsobu, jakým to bylo uděláno. Jak už jsem řekla, bylo to schváleno. A teď máme čtyři akty, které jsou před námi. Ty akty, které již byly zveřejněny, schválně zveřejněny, o tom jsem se zmínil dříve, souvisí s chorobami zvířat, kategorizací chorob a seznamem zvířecích druhý, druhů, které doplňují část 1 e, zákona o zdraví zvířat. A to vedlo ke dvěma různým nařízením. To první, to vidíte napravo, je akt přenesené pravomoci, který byl schválen v roce 2018. a napravo eh, je mm, prostě udána relevantnost chorob a jednotlivých zvířecích druhů. Česká kabina se omlouvá, ale bohužel nemá tuto přednášku k dispozici ani promítanou v kabině, tak nám promiňte určité nepřes, nepřesnosti. Dále, co již bylo zveřejněno, to je akt přenesené pravomoci a identifikace zvířat a vysledovatelnost. A e, v tomto rámci také jsme byli v kontaktu s některými eh, poslanci Evropského parlamentu, zejména co se týká ovcí a kos. A pozměňovací návrh eh, je právě teď ve zpracování na komisi, jak už jsem těm příslušným poslancům řekl. Před vámi teď jsou čtyři akty eh, ten první se týká vymícení chorob, eh, způsob, eh, jakým členské státy či regiony mohou eh, rozpoznat co nejdříve tento výskyt. Druhý akt přenesené pravomoci se týká kontrolních opatření chorob to je část 3 eh, zákona o zdraví zvířat. Jak už jsem vám řekl, že v tom máme 8 nejrůznějších kapitol. Druhý akt přenesené pravomoci, to je kontrola, kontrolní opatření a část 3 a dvě poslední se týkají pohybu pozemních živočichů a vystopovatelnost germinálních prvků. Co? animal Embryonálních prvků. A samozřejmě tyto čtyři akty jsou provázány s celou řadou referencí, takže celý balíček eh, těch čtyř aktů v přenesené pravomoci, jak my, tak členské státy považují za jeden balíček pokrývající všechno. Abych k vám byl naprosto upřímný, je to tak tlusté jako zhruba 500 stran nějaké knihy. Dovolte, abych přišel k tomu prvnímu eh, související s kontrolou chorob, program vymícení chorob. Co jsme tady dělali, jak už jsem se o tom zmínil, měli jsme stávající eh, pravidla, měli, měli jsme tedy pravidla vyplývající ze směrnice 65 o které jsem se hodně zmiňoval, dokonce nedávno ještě. V této směrnici měli jsme dále další směrnice týkající se We had several other acts in relation to various diseases. And... Prostě měli jsme některé směrnice ještě k dalším chorobám, čili různé akty a, na, a ze všech těch jsme vytvořili uh, tento nový akt přenesené pravomoci, který se teď nachází před vámi. Samozřejmě s novým právním základem a také s nazbíranou zkušeností, které jsme nazbírali za poslední léta. To je hlavní důvod, proč jsme chtěli eh, ta pravidla sladit. Měli jsme také stanovisko EFSI a teď Samozřejmě tady máme příslušnou laboratoř, která nám pomáhala vyladit ta pravidla a musí to být také v souladu s pravidly Světové organizace pro zvířata, která také schválila příslušná pravidla pro obchodování se zvířaty. Tato pravidla pro nás ustavují základ, nebo byla základem pro návrh tohoto aktu a Účelem bylo, aby to bylo snažší pro operátory, pro aktéry, aby to bylo také jasnější pro kompetentní orgány, příslušné úroky, aby tady byl přístup založen na riziku, čili abychom zabezpečili, že zdroje eh, jsou dobře využívány v jednotlivých členských státech. Co se týče obsahu tohoto prvního aktu, jak už jsem se zmínil dříve, Pravidla, která jsou již stanovená v části 2 zákona o zdraví zvířat, to znamená vymizení chorob, eh, Tady byla, byly stanoveny určité požadavky pro obecnou kontrolu chorob, která jsou uvedena na seznamu a <clears throat> tato kritéria hm, příslušná také vyjmenovaná pro kontroly, eh, zejména eh, a také to bylo rozšleněno na jednotlivé regiony, kde třeba ještě nějaká choroba je, kde není a ty, kde ta choroba je, se mohou řídit těmito pravidly. A co se týče programu vymycování chorob, tady někde to musí být schváleno členskými státy, u některé choroby, jako například tuberkulóza, patří mezi ty nejdůležitější z nich. A pak tady máme jiné nemoci, eh, kde členské státy mohou hm, mohou jako alternativu pro vymícení, anebo v okamžiku, kdy to dosáhne určité úrovně, pak mají příležitost obchodování větší a obchodní omezení mm, jsou restriktivnější. Ehm, stanoví se tady tedy také pravidla, jak se uděluje statut pro země či regiony bez ohrožení jakoukoliv chorobou a také je zde uzákoněno, jakým eh, způsobem se tento statut uděluje eh, v rámci všem těmto chorobám. Není to tedy omezeno jen na určité druhy chorob, ale eh, jsou to všechny choroby, pro které jsou stanovena pravidla v tomto prvním aktu v přenesené pravomoci. Druhý akt se týká kontroly monitorování. Tady se jde do hloubky vymícení, jako například africký mor prasat, nebo slintavka a kolhavka. Hmm. To bylo také odvozeno stávajících směrnic. Samozřejmě jsme zohlednili sebrané, nazbírané zkušenosti a Evropská unie měla bohužel velice špatné zkušenosti s, nemoce, s chorobami zvířat a proto eh, jsme se snažili vytvořit právní rámec a samozřejmě také standardy Světové organizace pro zvířata byla, pokud byla schvalována, musela být námi zohledněna. Máme tady seznam A pro ty choroby, jako africký mor prasat, slintavka, kuhlavka a další, které potřebují bezprostřední zásah z příslušných orgánů a také zabití příslušných zvířat. Všechno je tedy na jednom místě, místo aby to bylo jaksi roztroušeno v nejrůznějších právních aktech, která byla během všech těch let schválena. A tady na pravé straně vidíte <clears throat> více povinností pro operátory a větší flexibilitu. A to nám dává rovněž pravidla pro zvyšování povědomí o chorobách, připravenosti a kontrole Eh, obecné a nové předpisy pro sběr vzorků a seznamy, eh, pardon, a opatření, která musí být realizováno, existuje-li podezření na nějakou nemoc, jaké jsou povinnosti um, hospodářského subjektu, nebo operátora, jaké jsou povinnosti příslušných úřadů, eh, jak vypráz, jak mm, dosáhnout toho, aby, obova, aby budova zůstala bez lidí a jak to vše eh, sladit. Abych vám dal příklad, o kterém se zmíním ještě později dnes odpoledne. Mm, vysoce patogenní zóny potřebují rychlou akci kompetentního pří úřadu, když se to objeví na farmě, ne kdokoliv jinde, ale musí se postupovat podle pravidel, která jsou stanovena v tomto aktu. A teď dovolte, abych se vrátil k tomu třetímu aktu v přenesené pravomoci, který je před vámi, který souvisí s pohybem a požadavky na zdraví zvířat během jejich pohybu v Evropské unii, a to na suchozemské tvory a vysezená a násadová vejce. Time after time the... Čas od času jsme se vždy snažili rozvinout další pravidla pro hovězí dobytek, koně, kozy, ovce. A teď jsme to vše sloužili, sloužili do tohoto aktu. Supplement. My, my jsme tedy doplnili, co se již eh, v tomto dokumentu nacházelo a jak říkám, eh, šlo o stanovení pravidel při přesunu ovce z Irska do Řecka, co se bude dít, když se bude hovězí přesouvat ze severu Francie do Lucemburska, jak se bude přesouvat mléko, sír, jogurt po Evropě. Toť vše je upraveno v tomto aktu v přenesené pravomoci. A zároveň jsme chtěli sladit naše pravidla z pravidly OIE s tím, že jsme chtěli, aby hospodářské subjekty byly vázány jasnými povinnostmi a aby příslušný orgán také měl k dispozici větší flexibilitu. Pak zde máme následová vejce, s těmi se obchoduje hodně v Evropě, jak víte. My jsme i celosvětově velkým producentem jednodenních kuřat. Je to požadavek biobezpečnosti ve souvislosti s přesunem, to vždy souvisí jako klíčový požadavek s biobezpečností. Jsou zde tedy stanovena pravidla týkající se přesunu, pohybu a to i v případě přesunu zvířat po Evropě. Velmi často totiž procházejí tato zvířata Eh, překladovými středisky, kde se musí dodržovat pravidla biobezpečnosti a kde je třeba zajistit eh, dané zařízení proti šíření případných nákaz. Jsou zde stanovena zvláštní pravidla týkající se uzavřených prostor, zařízení, jako jsou výzkumná střediska a další zařízení, kde se používají zvláštní zvířata se zvláštním statutem. Eh, zde opět vyvstává otázka přesunu, pohybu. Někdy je to méně známá skutečnost, než jak je tomu u přesunu hovězího či vepřového masa. Pak eh, jsou zde přesuny koní na sportovní utkání, to je další kategorie. A dostávám se k poslednímu aktu v přenesené působnosti, a to jsou požadavky u embryonálních produktů, u uh, embryí. Zde opět jsme převzali pravidla z původní úpravy z původní směrnice či nařízení. Nabili jsme zkušenosti, máme totiž nové poznatky. Samozřejmě nemoci zvířat se mohou šířit prostřednictvím semene a toto šíření tedy může vyvstat i v případě těch inseminačních zařízení a je to skutečnost původně méně známá a proto se nyní dostává do aktov přenesené působnosti, který máte před sebou. E, spadá sem i otázka registrace inseminačního zařízení, jakým způsobem bude příslušný orgán schvalovat e, fungování tohoto střediska a jakým způsobem bude možné tedy potom dosledovat zpátky eh, původ udaného u daného embrya, kde se bude sledovat i původ toho semene. Pak jsou zde eh, genetické banky, kde jsou embryonální produkty uschovávány. Zde opět probíhá certifikace prostřednictvím integrovaného systému, systém, který umožňuje dohledat zpětně živá zvířata v rámci Evropské unie. Pochopitelně je to všechno transparentní, všechno máme na našich webových stránkách a já Eh, mám to potěšení, že jsem měl nyní možnost odprezentovat vám všechny čtyři akty. Děkuji mnohokrát. Vidím tři kolegy, kteří mají otázku. Eh, samozřejmě vaše vystoupení bylo velmi informativní. A máme tady ještě další otázku. A jako první má slovo kolegyně McGuinness. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo, děkuji komise za prezentaci, děkuji že kolega Alessandro se vyžádal tuto prezentaci obecně. Chtěla bych říct, že je těžké na konci celého procesu si udělat přehled o jednotlivých krocích, které vedly k delegovanému aktu. Je to těžké pro tento výbor. Já musím říct, že bychom se měli podívat na celý tento postup a zamyslet se nad tím, jestli by nebylo lepší postupovat jinak. My vždycky dostaneme informace až poté, co je všechno hotovo v jistém slova smyslu, ale to je debata na jiný den. Ještě by mě zajímala ta otázka ty týkající se ovcí a kos a jejich označování. Mám zde konkrétní otázku, protože jsem sama z Irska. Asi víte, že přetrvává určitá obava týkající se eh, předpisů na téma zdraví zvířat, kde je 30-denní lhůta test eh, na TB předtím, než proběhne přesun pokud zvíře nebylo testováno v předchozích šesti měsících. Já jsem o tom hovořila s experty a s producenty a s zemědělci a všichni se shodují obecně na tom, že je to velice paušalizované řešení a že lepší by bylo zaměřit se na ta stáda, kde byl identifikován problém, protože 97% nebo více ze všech našich stát nemá problém s tímto onemocněním, ale je zde eh, výskyt onemocnění, musíme tedy konat, ale já se chci zeptat, jestli by nebylo lepší se zaměřit na ty problematické oblasti, spíše než po, postupovat takto paušálně. Máme zde dvě možnosti, pochopitelně my jsme uh, Eh, hovořili i s koordinátory o tom, jestli bychom neměli odsunout celé tato téma, ale pro mě je důležité, abychom to řešili a vyřešili správně. A tak si říkám, jestli by nebylo lepší se zaměřit, zacílit to na problematická stáda, anebo případně to šestiměsíční období prodloužit na 12-měsíční období, jelikož jsou zde aspekty, které mají zásadní význam na zemědělce z hlediska byrokracie, zátěže a nákladu. Já vím, že je to jedno téma z mnoha. Všechna témata jsou důležitá. Je důležité je vyřešit správně, ale je také důležité, aby eh, se za nás postavili těch, kteří, kterých se to týká. A já bych ráda, abyste si toto uvědomili. Pokud eh, totiž se setkáme s odporem, tak nedosáhneme ničeho. My bychom rádi, aby zemědělci se za nás postavili. A já musím říct, že v tuto chvíli se za nás nepostaví. Oni, oni to vnímají jako co si nevítaného, co si co jim někdo podsouvá do jejich způsobu práce a já bych ráda, abychom nějakým způsobem zakročili proti tebe, ale zacíleně. Děkuji. Děkuji. Kolega Kelefer. Já nejsem členem výboru, ale mám na tom konkrétní zájem na celé této věci a proto vystupuji. Chci říct dvě věci. Jde zde o informace. Konzultační proces, který probíhal se zúčastněnými subjekty, mám pocit, že se do veliké míry týkal tohoto návrhu. A co se týče zátěže, která by byla na malých farmách v Irsku, je jasné, že co se týče vymícení, tak se musíme zaměřit na tebe, ale velmi často je toto všechno zatím nezacílené a je to pohled jak zemědělců, tak těch, kteří se podílejí na celém procesu. A my v Irsku hovoříme o možnosti přejít na šestiměsíční testování, z ročního testování. Jen abych to zasadil do kontextu. V Irsku se zvíře může přesouvat čtyřikrát až pětkrát za život před porážkou, takže těch eh, přesunů bude několik a musím říct, že na malé rodinné farmy by to mělo veliký dopad, protože ty se musí přizpůsobit tržním podmínkám, musí rychle zareagovat, nemají vždy dopředu naplánován proces prodeje a já jsem si nevyslechl zatím žádný důvod, proč přecházíte z roku na 6 měsíců, proč navíc jsou zde testy ještě po přesunu, když je jasné a z vědeckého hlediska zřejmé, že toto není účelné. A ještě k tomu, co říkala paní poslankyně McGuinness Zemědělci v Irsku chtějí eh, tuberkulózu hovězího vymítit. Každý rok je to stojí 43 milionů, platí za testování stát, platí za toto onemocnění, chtějí se toho zbavit chtějí vymítit tuberkulózu, ale toto, co navrhujete, bude mít zásadní dopad na životaschopnost a schopnost přežít u malých rodinných farem a já bych rád, abyste si to ještě jednou promysleli a dostatečně prodiskutovali se všemi zúčastněnými. Děkuji. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za zorganizování této rozpravy. Já trvám na tom, že je velice nutné, abychom tam ponechali jistou flexibilitu. Nesmíme být příliš striktní, pokud chceme být efektivní. Dávám takový konkrétní příklad kategorizace těch nemocí, tam je ten dobrovolný program de, vymícení katedrální horečky ovcí. Tady e, je tady tento program a to je, myslím, dobré. Je třeba také bojovat proti všem stereotypům, které jsou. Neboť boj proti této chorobě to není pouze vakcinace, není dostatek vakcín v Evropě, proto abychom takto proti této chorobě mohli bojovat, abychom vlastně jak si pokryli celý serotyp. Riziko by bylo, že vlastně my tady neustále zvyšujeme požadavky na, na pohyb těch zvířat, ale nevím, zda nutně to souvisí s tím, jak zlepšit boj proti této nemoci. Já se ptám, nemohli bychom tam zavít nějaký flexibilnější režim podle jednotlivých serotypů? A jak to bude vypadat? Eh, bude to celé organizováno na úrovni EU či na úrovni jiné mezinárodní organizace? A dále se ptám, já si myslím, že je důležité, pokud chceme mít eh, efektivní opatření, že musí být taková, aby se mohla přizpůsobovat. Zvažuje to, komu se chceme mít nějakou úpravu, eh, nějakou regulaci, která by se spíše zaměřovala na výsledky a než na prostředky. A eh, hodláte také do legislativy zapracovat veškeré ekvivalentní programy? Děkuji, kolegyně Mec. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit anglicky. Abychom se vyhnuli masivnímu zabíjení zvířat v rámci Evropské unie ve chvíli, kdy propukne nějaké onemocnění z hlediska biobezpečnosti, z hlediska zdraví zvířat, bylo by dobré eh, zavést preventivní opatření, například na farmách, kdy zemědělci by byli do jisté míry zodpovědní za podchycení takového onemocnění. A tak se chci zeptat, do jaké míry zdraví zvířat je zapojeno do udržitelnosti a Green Dealu, do jaké míry se to tam promítá. My jsme zde hovořili o přesunech zvířat a mám pocit, že aby bylo obecně zaručeno zdraví, zdraví zvířat, jsou, člen, jsou kontrolní mechanismy členských států vyhodnoceny jako dostačující, že? Kolega Buda, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Hovořil jste také o africkém moru prasat. Rád bych věděl, jaká opatření připravujete pro tuto chorobu, jaká konkrétní opatření pro jednotlivé situace. Poukázal bych také rád na jednu věc, a totiž na to, že je tady jedna problematická věc. Pokud budeme mít domněnku, že ta nemoc se rozšíří ve velkém měřítku. Bude mít komise odpovídající kapacity pro spalování eh, těchto zvířat? Eh, nemohou být v takovémto případě zakopána. Pokud bychom je tedy zakopali do země, tak to nestačí. Podle mne. Protože pak je zde nebezpečí, že by se ten virus objevil znovu. My například máme jistou dobu v Polsku ptačí chřipku a velmi často dochází k tomu, že se pak infikované maso dostává k nám do Rumunska. Proč se i hned nezasáhlo například přímo na těch jatkách, kde se ten virus poprvé objevil? Proč se čekalo na to, až se nakazené produkty dostanou do dalších zemí Evropské unie? Je sice krásné, kdy tady na těch slajdech nám ukazujete veškerá ta opatření a ten systém, ale pokud to v realitě není aplikováno, tak to k ničemu není. Děkuji. Děkuji, kolega Rusen. Děkuji, pane předsedo. Já také pocházím z tohoto odvětví, já sám jsem z Nizozemska. A v Nizozemsku mají zemědělci pocit, že aktiv přenesené pravomoci příliš komplikují veškerou jejich aktivitu, což vede až k paralýze jejich činnosti. která vyplývá z toho, že například byla zavedena 30-denní karanténa, která ovšem není nutná, která vůbec není potřebná, je zbytečná. A není třeba ji takto zavádět, proto bych rád věděl, Zda byste mi to mohli nějakým způsobem konkrétně vysvětlit. Proč tedy zavádíte tu 30-denní karanténu v tomto případě? A je to skutečně nutné v případě IBR. Děkuji. Pokud nemáte nějaké další otázky, pak bych předal slovo zpět zástupci komise pro zodpovězení. Děkuji, pane předsedo. Já pr- v prvé řadě zareaguji na kolegy z Irska. O co nám jde, myslím, všem, je vymícení tuberkulózy v Irsku. Jsou v tuto chvíli dva členské státy, u nich lze říct, že jejich situace není uspokojivá. Od příštího měsíce to bude členský stát jenom jeden, takže chceme pomoci Irsku a věnujeme řadu finančních prostředků na pomoc Irsku, tak aby se podařilo vymítit tuberkulózu. A jeden z důvodů, na který jste upozorňovali i vy sami, spočívá právě v těch přesunech, přesunech skotu Ehm, není tlumočeno do Němčiny, říká pan předseda. Jen jsem Jeden z důvodů právě spočívá v těch přesunech, častých přesunech mezi eh, zemědělskými podniky v Irsku kdy je skot přesouván. Je to jeden z důvodů, možná ne jediný, ale právě proto je tak obtížné vymítit tuberkulózu firsku. A my jsme v posledních letech věnovali více než 10 milionů euro ročně na pomoc Irsku. Snažili jsme se vymítit tuberkulózu a budeme v tomto úsilí pokračovat. Jak jsme postupovali? Drželi jsme se směrnic OIE. Svá pravidla jsme navázali na jejich předpisy. Eh, měli jsme různé eradikační programy v Irsku, které byly financované z evropských peněz a snažili jsme se ty testy a jejich načasování posunout. V nových delegovaných aktech, které nestoupí v účinnost hned až v dubnu příštího roku, se objevuje, že jakmile je stádo otestováno v předchozích šesti měsících, není potřeba v konkrétních oblastech provádět další test před zahájením přesunu. Pokud se nacházíte v určitých regionech, v určitých oblastech. Pakliže se jedná o oblasti jiné, pak je lhůta roční. To jsou velmi podrobná pravidla, já vás nechci zahltit těmito podrobnostmi v tuto chvíli, ale budu rád, budu-li moci vám to vysvětlit nebo zemědělcům vysvětlit. Budeme rádi, pokud se podaří v našich programech nalézt možnosti. Budeme rádi pak, že budeme moci v Irsku financovat eradikační programy i v roce 2020 a byli bychom rádi, pokud by se podařilo najít řešení, jak, na, jak pomoci irským zemědělcům ještě více. Já myslím, že vymítit tuberkulózu je cíl, který máme na srdci všichni spolu s veterinárními službami. A pokud jde o eradikační programy, na katarální horečku ovcí, tak zde máme 24 serotypů. A Evropská unie je některými těmito serotypy zasažena, ne všemi, protože třeba Francie má jeden až dva. A zemědělci zde v tuto chvíli eh, vykazují, že nejsou zasaženi katarální horečkou ovcí. Původně tam byla epidemie ve Francii, v Nizozemsku a v Belgii. Následně však díky očkování se podařilo ochránit zemědělce před zásadními ztrátami. Nadále budeme zemědělcům poskytovat podporu a budeme se snažit, aby byli ušetřeni těchto devastujících účinků. Dále je zde efekt eh, klimatických změn, který bude nadále více a více postihovat severní část Evropy. Pak eh, návaznost mezi zdravím zvířat a pohodou zvířat. Samozřejmě, že zde je určitá provázanost a, a pak je zde strategie e, spole na vedličku. Určitě je to provázanost, o které se budeme ještě bavit dále, ale není to součástí této právní úpravy. To, myslím, jsem řekl hned na začátku na první průsvědce, že dané nařízení se nevěnuje otázce pohody zvířat. Nevěnuje se této otázce vůbec, jelikož pohoda zvířat bude řešena ve strategii eh, spole na vidličku. africká prasečí chřipka, africký mor prasat, to je další věc. Já budu k tomu eh, mít ještě další prezentaci, protože určitě se dostaneme k této otázce později. Nejsem si vědom 30-denní lhuty v Nizozemsku. Možná bychom to mohli vyřešit následně bilaterálně. A cílem těchto pravidel je zjednodušit situaci a zaručit vysokou úroveň zdraví zvířat v Evropě tuto chvíli se snažíme propojit celou řadu právních předpisů do několika málo předpisů. Postupujeme v souladu s členskými státy, chceme nadále pomáhat, chceme pomoci a chceme zachovat tu vysokou úroveň, kterou v tuto chvíli máme. Chceme pomoci členským státům, které například jako Irsko s tuberkulózou stále ještě s dosažením příslušných cílů bojuje. Děkuji. Vielen herzlichen Dank. Děkuji vám mnohokrát. Kolegyně McGuinness ještě chtěla něco říci. Děkuji. Eh, eh, děkuji za podrobné odpovědi, jen abych se to úplně vyjasnila. Já vítám skutečnost, že říkáte, že jste připraven jednat se zemědělci o tom, zda by bylo možné nalézt řešení, které by splnilo jejich očekávání a potom ještě financování, financování eh, radikace. To jsou peníze evropské a v roce 2014 to bylo 12,5 milionů jenom že na rok 2020 je to jenom 5,4 milionů. Došlo k, k navýšení počtu případů onemocnění, tak by se člověk řekl, že by bylo dobré navýšit ty prostředky. Stal se však opak, takže já vás budu držet za slovo a doufám, že se podaří, abyste se sešel se zástupce zemědělců. My totiž doufáme, že se podaří vymítit toto onemocnění a to za účasti všech zúčastněných subjektů. Děkuji. Yeah. Kolegy Kolega Gelen, ale prosím o stručnost. Jenom velice stručně. Vítám eh, vaše vysvětlování, ale eh, je třeba zohlednit, jaký dopad to bude mít na rodiny farmářů. Tady se nejedná o dopad na europoslance, ale o dopad na farmáře a jejich rodiny. Hmm. A e, tyto obavy e, v naší zemi, v Irsku, prostě se ozývají. E, já bych prostě zvýšil detekci, procento objevování, protože jinak Pakliže by se dělalo to, co vy říkáte, by bylo možno ehm, detekovat, objevovat více, ale když se podíváme na výsledky, tak zdá se, že dochází jaksi k menší detekci a mm, ono to vypadá tak, jako kdyby e, farmáři byli zodpovědní za totální vyhubení, ale to je nespravedlivé. Děkuji. We can share the, the figures and I will share those ones with you. Já jsem si s vámi zajedno. Já si myslím, že výskyt v Irsku se zvyšuje a ne snižuje. Naším cílem je aby vymizela tuberkulóza v Irsku. My už jsme toho mnoho udělali a také jsme projednali s orgány, aby vytvořili příslušný program pro specifickou situaci ve Firsku. Vy jste se o tom zmínili, že mm, pět či šestkrát dochází k pohybu e, zvířat z jednoho e, do druhého místa. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát a teď se tedy blížíme na závěr kolega Flanagan. Děkuji. Já jsem chtěla říct, že je skvělé, že se tomuto návrhu dostalo takové podpory. Byl to návrh skupiny GUE. Vidíte, jaké to má výhody nás tady mít. Děkuji. Eh, koordinátoři eh, prodloužili dnes lhutu na vznášení námitek o dva měsíce, takže ještě bude jistě příležitost, abychom o tom diskutovali. A teď se dostáváme k bodu 11, což je výměna názoru k africkému moru prasat. Eh, jak víte, v jedno, některých členských státech již máme tyto případy, zejména v Bulharsku, Rumunsku, Litvě a Polsku. Dokonce včera mi byla podána zpráva, že už tam je 12 kilometrů podél hranice v Mannheimu, že se dostali 12 kilometrů od německé hranice od Mannheimu. To znamená, takřka denně dostáváme nové zprávy o rozšiřování této choroby. Je to tedy na výsost aktuální téma, eh, které má velice vážné dopady a důsledky. A já bych tedy okamžitě požádal zástupce komise, aby nám představil práci, její práci v této oblasti. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. So, I will go through the uh, following issues. What's the virus? I think it's important to Repeat once again. Eh, jistě nemusím opakovat, jaká je globální situace a jak vypadá situace v Evropské unii, jak jsme měli doposud úspěch, co, nás, co máme ještě, jaký dlouhý úsek cesty máme ještě před sebou. A přejdu potom také k iniciativám, kterých se komise chopila již před mnoha lety aby se zaobírala řešením tohoto problému. Tak ten virus jako takový, já teď rozhodně nebudu vstupovat do detailů, ze 100% to vede ke smrti, když ten virus infikuje živočicha. Čili je to velice efektivní virus, který e, zabíjí 100% zvířat živočichů, pardon. Je to velice důležité. Tento virus je daleko efektivnější než například než Ebola. Eh, eh, tady proto neexistuje vakcína, ani léčení a týká a infikují se pouze prasata. Jiné živočišné druhy tím nejsou dotčeny. Jak to se to dostalo do Evropy? Je to velice rozšířená choroba v Africe, vlastně všude. Čili rozšířilo se to z Afriky a přišlo to skrze krmiva? Mm, něco, co Evropa zakázala už před 30 lety. Mm, prostě zbytky na mezinárodních letech, zbytky z kuchyňské zbytky z lodí, kuchyňské zbytky z let letadel už se neskrmují, ale svážejí se, ale to nebyl ten případ v Gruzii, tam přišlo nějaké, přiletělo letadlo z Mozambiku a tímto způsobem se ta, to začalo šířit po Evropě. Začalo to z Gruzie pomalu, ale jistě to šlo směrem na sever prostřednictvím infikovaného masa. Já vám ukážu video začínající v lednu 2014, když byl objeven první případ na hranici s Polskem a Litvou a uvidíte, jak se rozšiřuje choroba měsíc od měsíce. Uvidí, vidíte měsíce v horním na, nahoře napravo a vidíte, jakým způsobem se to šířilo žluté v Evropské unii a oranžově ve zbytku Asie. A vidíte, že koncem roku 2018, což je zhruba teď, to začalo v Číně a odtud se to rozšiřovalo do celé jeho východní Asie. Takže celý region, veškerá jižní část Asie je infikována africkým morem prasat. jak vypadá situace v Evropské unii dnes, v roce 2020. Tady vidíte ty zelené tečky, které znamenají infekované oblasti. Žluté bodíky, to jsou in farmy nakažené, tedy farmy, kde se nákaza vyskytla. Vidíte Estonsko, Litva, Tyto země byly velice těžce zasaženy před několika lety. Oni již neporážejí na farmách, ale in those regions, so the virus load in the environment is quite Eh, vidíme, že tam je teď výskyt poměrně nízký, protože na farmách už se tolik prasat nechová. Když si vezmu příklad Estonska, před rokem 2014 v Estonsku bylo více než 1400 farem, dnes v Estonsku jich je snad 130 teď s velkou biobezpečností, zabraňující branici jakomukoliv kontaktu mezi životem divočáků a domácího dobytka. V Bulharsku, Bulharsko je stále ještě těžce zasaženo. As there are very few biosecurity which are put in place by those small farmers to avoid Máme tady malé farmy, které se snaží eh, zabránit kontaktu eh, mezi mm, divokými zvířaty a prasaty. Máte tady také tuto oblast, tento region, Maďarsko, Slovensko, Ukrajina, to je ten roh tam, kde je celá řada infikovaných divočáků a potom máte tady na jihu Belgie ty malé tečky, eh, kde tedy došlo k nákaze v lese, ale zásahem lidského faktoru a vedlo to k celé řadě akcí ze strany Belgičanů a Francouzů tenkrát. Není tady žádný virus, který by tady obíhal, tak jak je tomu teď v České republice v minulém roce. A Tady ty další body, jako vidíte v České republice a ty, co máme v Belgii, teď vidíte i v Polsku, na západě Polska, nedaleko německé hranice, kde byl nakažen les. Jak a proč to všechno víme? K tomu se vrátím ještě později, ale vidíte, že Česká republika byla prohlášena prosta této choroby od minulého roku, ale prošla vším tím, čím procházejí belgické úřady teď. E, to jsou tedy zhruba ty výsledky minulého roku a letos uvidíte tady velký počet e, tu kolonku e, na modrou v Rumunsku. V Rumunsku došlo k nákaze těch živočichů, zejména chovaných na dvorcích. The border with Ukraine and it's... A potom se to odtud přes Ukrajinu rozšířilo na Rumunsko. A teď je, vezmu příklad České republiky. Byla infikována tak, jako je teď Belgie a Polsko. Eh, objevili tu nemoc, někdo nějakým způsobem eh, nakazil eh, divočáka v lese, možná, že dostal nějaký salám nebo cokoliv, co bylo infikováno a co vůbec nemělo vstoupit do Evropské unie. Objevili to na začátku a okamžitě mm, dali, eh, vyslovili zákaz eh, vstupu do této oblasti a čekali, aby eh, přesně vystupovali oblast, která byla dotčena tímto virem. A za podpory našich expertů byla identifikována přesně ta oblast, kolem ní se postavily ploty a v zásadě se ponechali divočáci tomu, aby zemřeli na následky té nemoci. A ta oblast byla pr- prázdná, čili mm, oni tam nemohli moc dlouho přežít. A Česká republika byla opět vyhlášena za oblast prostou, tedy tohoto viru. Ale virus i ve mrtvém zvířeti může přežít ještě 6 měsíců. To znamená, že jednou eh, z velkých úloh eh, příslušných úřadů je rovněž sezbírat mrtvé kadavery v lese, aby se zabránilo tomu, že by mohli nakazit eh, další. Tady máte Belgii, to tež ploty musely být rozšířeny, protože choroba se rozšířila až za ploty, takže Belgie musela postavit několik plotů, nakonec se toho zbavili. Oni také stavili ploty na jiho západě, zejména na ochranu Francie, aby se zamezilo rozšíření choroby až do Francie Francouzi na své straně také postavili nějaké ploty a snažili se zabezpečit, aby podél hranice eh, se tato choroba nemohla rozšířit. Choroba má samozřejmě zničující dopad na živočichy, ale také zničující dopad na obchod. Eh, na západě Polska první případ byl rozpoznán v polovině listopadu a bezprostředně jsme tam poslali eh, naše veterinární experti vysílání pro naléhavé záležitosti. Hmm, eh, ti to tedy jezdí do členských států a spolupracují v laboratořích a v institutech které výborně rozumějí tomu, jak se chovají divočáci v různých oblastech Evropské unie a mohou poskytnout radu, jak nejlépe zabránit šíření této nákazy. A to je teď známo. A oni jsou skutečně tito experti uznáváni na celém světě v oblasti poskytování poradenství tomu, jak zamezit šíření nákazy a, a teď e, díky legálnímu, čili právnímu obchodu by mělo být zajištěna bezpečnost, protože já jsem už vám řekl, že se vlastně to dostalo ilegálně sem. A v rámci výboru se setkáváme stejně tak, jako se setkáváme se zástupci příslušných orgánů v daných zemích na každodenním základě. Jaký je dopad? Dopad, jak vidíte, ohrožuje nejenom eh, sektor živočichů, ale eh, veškerého divoké veškerého života v Evropské unii i ve světě týkající se života živočichu. Omezuje to také obchod ke e, v dotyčných státech. Je tady tedy veliké zvýšené povědomí, mm, e, zejména v Americe, v současné době alespoň. Amerika stejně tak jako Amerika a Nový Zéland jsou jedinou částí světa, kde tato nemoc není. A Oni eh, skutečně nastartovali řadu osvětových kampaní, řadu aktivit, aby se jim opravdu podařilo zabránit tomu, aby tato nákaza se dostala na jejich kontinent. Vezmuli dopad na náš obchod – uvidíte, abych vám dal jenom zhruba představu, že produkce masa 260 kusů eh, je poráženo na jatkách, to je milion denně. A měli jsme minulý týden konferenci v Berlíně, eh, k tomu si ještě později vrátím ve své prezentaci a v Berlíně, abych vám poskytl jenom takový hrubý přehled. Ne, díky nedostatku masa v Číně Číňané řekli, že 27 milionů tun, milion tun vepřového masa jim chybí v tomto roce. 27 milionů. Nemýlím se, 27 milionů tun vepřového masa budou v Číně postrádat tento rok. Dokonce, i kdyby veškerý export EU šel do Číny, stál by to nestačilo nasytit čínský trh. V Číně to poprvé bylo prohlášeno v srpnu 2018 a vidíte, jak Rychle se ta nákaza rozšířila na celém azijském kontinentu, čili ve střednědobém výhledu je třeba vyměnit eh, stáda eh, všude tam. Jaké iniciativy převzal Evropská komise? Už jsem tady o tom podával zprávu několikrát, domnívám se. Eh, my jsme byli připraveni, jakmile jsme viděli, že africký mor prasat dos, zasahuje oblasti, které jsou blízko Evropské unie, tak jsme už zahájili přípravná opatření. Zahájili jsme kontroly na hranicích. Požádali jsme EFSU, aby se aktualizovala vědeckou radu. Připravili jsme legislativu, registrování byli jsme v kontaktu s lovci, eh, s našimi pohraničníky. Mm, rozjeli jsme několik iniciativ na rozšíření povědomí, na šíření osvěty, zejména v oblastech kolem hranic. Posílili jsme také eh, spolupráci našich veterinářů eh, zasahujících v naléhavých případech a také jsme e, zahájili činnost platformy e, dotyčných asociací na ochranu zvířat a ochrany na ochranu zemědělských plodin. A zde jsme se snažili povýšit nebo rozšířit osvětu nejenom na Evropské unii, ale na celém kontinentu o africkém moru prasat. A na mapě vidíte, a možná, že později vám to bude ještě jasnější, že tady je ještě v Evropě velká černá díra a to je Bělorusko. Bělorusko vůbec neprohlašuje a nepotvrzuje vůbec nic. A přitom jsme nalezli v Polsku a v Litvě celou řadu nakažených, i v Lotyšsku celou řadu nakažených, e, zvířat nakažených prostě ze strany běloruské hranice, čili je nutno tento problém řešit. Komise se setkala s běloruským ministrem zemědělství minulý týden a v rámci toho veletrhu Grüne Woche, zelený týden v Berlíně, aby se tato záležitost řešila, aby si uvědomil, že je nutná transparentnost v Evropě proto, aby se nám mohlo podařit vymítit tuto nákazu. Co děláme? Prevenci, detekci, kontrolu eh, na základě transparentnosti. Mojí přednášku najdete na webových stránkách komise anebo může být dána k dispozici všem členům výboru, budete-li si to přát. Máme EFSU. EFSA rovněž hrála zcela zásadní roli a měli jsme dvě nové rady, které byly zveřejněny z EFSI, jaksi poradní dokument, které nám pomohly řešit celý problém regionalizujeme Evropskou unii a dotčené státy si velice dobře uvědomují, co ty barvy na této mapce znamenají. A dovolte, abych vám to připomněl. Červená oblast, to je ta oblast EU, kdo došlo k propuknutí chorob na farmách a kde byly případy u divočáků. A to je oblast, která je těžce zasažena a kde obíhá tento virus. Potom Máte tu růžovou oblast. kde dochází k případům nákazy jenom na divokých prasatech, kde tedy se farmářům podařilo eh, zajistit bezpečnost eh, svých zvířat a postavili ploty kolem svých farem. A potom tady máte modrou oblast, což je také součástí infikované oblasti, ale je to zóna Nárazníková zóna. Možná, že bych se potom ještě měl vrátit k té modré eh, zóně, abych vám řekl, že modrá zóna eh, každá oblast, kde bylo zastřeleno divoké prase nebo kde padlo, musí být klasifikována jako modrá oblast abychom skutečně zajistili zamezení šíření této nákazy prostřednictvím divočáku. A když by lovci, když budou, lovci nebudou, kdyby lovci nezasahovali, eh, tak by se mohla tato nákaza šířit právě každý den o 1 až 2 kilometry dál právě díky pohybu divočáku. A proto pro naše obchodní partnery je daleko důležitější ta modrá zóna, protože zbytek Evropské unie je prosto této nákazy, ale nemůžeme dát štempl, že je všechno bez nákazy právě vzhledem k těmto modrým zónám. Země v Evropské unii mohou samozřejmě obchodovat mezi sebou, ale samozřejmě by také měly být schopny vyvážet vepřové maso, které do těch zemí třetích, které uznávají naší regionalizaci, jako je Kanada, USA, Austrálie, Chile, Nový Zéland, je tady celá řada zemí, které to uznávají, ale bohužel stále ještě ne všichni obchodní partneři. A ty státy, které neuznávají eh, regionalizaci, by chtěly dovážet maso z, mas, eh, eh, z Německa, no ale pokud tam nedojde k identifikaci nákazy. We are keeping track of the outbreaks and we... A můžeme se přizpůsobit v rámci regionalizace, abychom chránili zbytek Evropské unie a jejího zemědělství, abychom umožnili export do třetích států. Eh, tady vidíte kousíček Belgie, která je modrá a eh, žlutá, která je také dočena. Ale to všechno najdete na stránkách komise. Už jsem hovořil o expertních týmech, eh, které jsou skutečně proslulé v celém světě a Vidíte tady eh, soupis všech těch zemí, kde byli. Oni nejezdí jenom do členských států, ale jezdí i do zemí, které je o to požádají. Například minulý rok jeli do Srbska, eh, protože i v Srbsku došlo k nákaze. Máme také naše audity. A zde je třeba si eh, uvědomit, jaká je situace a se snažil zaměřit na to, jestli členské státy dodržují jak směrnice a postupy, tak i strategie. Pak jsem hovořil o GFTAT, zde nejde jen o Evropskou unii, ale jde o celý evropský kontinent, na který se zaměřujeme. A vidíte, že od roku 2014 do dnešních dnů jsme absolvovali setkání se všemi veterinárními službami v Evropě, které byly zasaženy evropský, eh, africkým morem prasat. Hovořili jsme s nimi o všech typech zvířat a tím pádem měli všichni možnost podělit se o zkušenosti, které jsme nazbírali a zveřejnili na webových stránkách. Vypravili jsme se rovněž na ministerská zasedání v členských státech, která se pořádala dvakrát do roka. Vidíte, že zde máme zasedání s ministry zemědělství, ministry životního prostředí, jelikož eh, divoká fauna je důležitá z hlediska obou těchto rezortů. Loni jsme měli zasedání v Sofii. Dostávám se k dalšímu eh, další akci a to je zelený týden v Německu minulý pátek. Bylo to jednání mnohem širší než jen evropské. Byly tam ministři z Japonska, Koreji, celkem asi pět, 25 ministrů, byli tam ministři zemědělství a samozřejmě i komise byla zastoupena příslušnými komisaři. Konference byla na vysoké úrovni a jejím cílem bylo po, posílit osvětu a upozornit na africký mor prasat. Vidíte, že delegací bylo téměř 50, pak se zde byly zastoupeny celosvětové organizace. Musím říci, že bohužel byl pro nás sál celkem těsný. Nakonec se některým nepodařilo do sálu ani dostat a já se dostávám k závěrům. Každopádně je toto onemocnění vysokou prioritou. A zde řešíme otázku bezpečnosti potravin a schválně upozorňuje na bezpečnost potravin. Je to totiž velké téma letošního roku, zvláště v Asii. Jen Čína má 500 milionů prasat a minimálně polovina uhynula na toto onemocnění. Jsou zde prasata, která pobíhají eh, po čínských vesnicích, ale ta mizí, vymírají a říkám, zaznamenáme v brzké době změnu v zemědělských postupech po celém světě a je třeba zasáhnout globálně leda, že by byla vyvinuta eradikační vakcína, tak bude situace velice složitá. Eradikace je možná v na malém území. Zaznamenali jsme případ České republiky, brzy se to podaří v Belgii. Vymícení choroby je tedy možné, ale to je v oblastech, kde třeba není žádný divočák. Je to těžší ve velkých oblastech, kde jsou lesy, tam není možné zkrátka vymítit celá divočáka. To znamená, že ten vir zůstane na příslušném území a my jsme již vynaložili nemálo prostředků na výzkum a Snažili jsme se nejen v Evropě, ale v celosvětovém měřítku podělit o naše zkušenosti. Několikrát jsme byli citováni jako někdo, kdo je celosvětově považován za lídra snažícího se o vymícení této choroby. E, byli zde i američtí zástupci. Důležité je uvědomit si, že zde je dána regionalizace tak, aby mohl obchod fungovat transparentním způsobem mezi jednotlivými regiony. Je zde trans- požadavek transparentnosti, důvěry a sdílení informací. To jsou základní výzvy, s nimiž se můžete sou- seznámit i na našich webových stránkách. Já vám ukážu jednu průsvědku, kterou jsme uh, zaznamenali na konferenci, která se konala minulý týden. Jeden z řečníků ji ukazoval, jak bude vypadat zemědělství v Číně v brzké době. Obrovská farma, zcela izolovaná farma, kolem žádná divoká fauna, přicházejí pracovnice, zaměstnanci po dezinfekci, přicházejí na pracovní úkol třeba na měsíc a pak odcházejí, což bude asi jediný způsob, jak bude Čína schopná produkovat vepřové maso v oblastech, kde je divočák a stále ještě se tam pohybují zvířata po domácích dvorcích. Budeme nadále pracovat na výzkumu, ve výzkumných středicích budeme se snažit podpořit členské státy. Na mém ředitelství se řada lidí snaží právě na splnění tohoto úkolu, že se snaží napomáhat členským státům vypořádat se s tímto problémem. Všichni se snažíme udržet onemocnění v daných mezí, aby se nešířila tolik tedy k africkému moru prasat. A teď mi dovolte ještě několik slov k ptačí chřipce. Ta se totiž opět objevuje. Už na to někteří upozorňovali, než byla epidemie H5N5, tak nyní máme H5N8 a první zprávy tohoto typu se objevily 31. prosince. Několik zemí bylo zasaženo již tímto onemocnění. Polsko, Slovensko, Maďarsko a, a Česká republika. A částečně i Turecko. Nejsou to velké farmy, je to H5N8, opět se to k nám dostalo ze severu Ruska, to znamená, že je to kombinace několika virů. Je to ruský a africký kmen dohromady. Některá zvířata ta přenesla ze severu na jih. Zde to nevidíte až tak jasně, ale jsou zde žluté tečky. Ukrajina, Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. A bohužel v těchto zemích byl tento virus nalezen a vedl k témuž účinku jako minule došlo k uhynutí příslušného stáda, kdy zbytek Evropy přestal s danou zemí eh, v případě daného masa obchodovat. Vidíte, že opatření, která jsou k dispozici, se uplatnila v tomto případě opět. Je potřeba říct, že na člověka to dopad nemá. Omlouvám se, pane předsedo, že jsem hovořil trochu dále. Umfassende. Děkuji mnohokrát eh, za tuto obšírnou prezentaci, která se týkala afrického moru prasat a H5N8. A nyní k kolečku otázek. Vidím několik kolegů a kolegyň, kteří si přejí položit dotaz jako první kolegyně Sander. Děkuji, děkuji za tuto prezentaci, která byla velice komplexní. Již jste zodpověděl mnoho z otázek, které jsme chtěli položit. Já bych chtěla tady přijít s takovým svědectvím a říci, jak velké znepokojení panuje mezi zemědělci, zejména v mém regionu. Já jsem z východu Francie, blízko hranice s Belgií a Jeden z hlavních problémů, otázek, které si klademe, je, že bychom rádi věděli, zda ta bariéra, která byla postavena, je efektivní, zda je dostatečně účinná a skutečně chrání a poskytuje záruky. To byste nám mohli říci, jak vy to vidíte. Obecně je pravda, že zemědělci jsou znepokojeni a rozhodně nepotřebují takovouto dodatečnou krizi, E, protože již se potýkají s mnoha dalšími problémy a potížemi. A další věc, tady také hovořím zejména o svém regionu, východ Francie, a myslím, že to říkám o svém regionu, jistě platí pro další evropské regiony. Dnes je třeba říci, že máme nadpopulaci. A myslím si, že toto asi nějakým způsobem usnadňuje šíření chorob, jako takových, o kterých jsme právě hovořili. Já zdá se ptám, za, třeba e, Evropská komise chce nějak zasáhnout proti tomu předmnožení zvířat. E, děkuji, kolega Bušman. Přemnožení dělotkého prasete. Děkuji, děkuji. Pane předsedo, vážený zástupce komise, od roku 2007 eh, tady ten mor prasat eh, je v Evropě. Ten virus je velice eh, silný, velice nakažlivý, přežije dokonce v hluboce zmrazené mase a zpracovaných produktech, jako jsou uzeniny. Již tělesný kontakt mezi parasity stačí k tomu, aby se prase nakazilo. Vakcína bohužel neexistuje. Důvod takového rychlého šíření eh, té nákazy v Ázii je nedostatek hygieny a transporty zvířat na velkou dálku. A podobné problémy nalezáme i v Evropské unii. Ptám se, jaká opatření hodlá zavést komise tak, aby eh, bránila šíření tohoto viru, či dokonce i podpořila nějaký proces léčby? ale rozhodně nesmíme jít proti ochraně zvířat a to tež platí, podobná otázka platí pro mě také pro eh, tu chřipku H5N8. Děkuji, další kolega. Děkuji mnohokrát. Bulharsko patří k regionům, které byly nejhůře postiženy africkým morem prasat. Od toho prvního výbuchu nákazy až do dnes bylo usmrceno 203 tisíc prasat, což je 14 celkového stavu těchto zvířat v Bulharsku. Jaký z toho vyvodit závěr? Podle mne potřebujeme v Evropě společnou akci, potřebujeme celoevropská opatření pro zabránění šíření této nákazy. Proto se ptám komise, pracujete na nějakých jednotných standardech, proto aby se vyvinula přísnější opatření pro bezpečnost v zemědělských podnicích? A plánujete zavést nějaká flexibilnější pravidla pro podporu postižených regionů, tak aby mohlo být obnoveny, eh, obnoven chov eh, prasat v těch regionech? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane zástupče komise, toto téma je, myslím, obzvláště relevantní. Bohužel musíme konstatovat, že relevantnost tohoto tématu stále více narůstá, a to nezávisle na snahách komise a na opatření, která provádí členské státy. Vidíme, že tento problém se vyskytuje v mnoha členských státech. Momentálně se to týká 12 zemí, také mé země, Litvy, také naše sousední země, jako je například Lotyšsko či Estonsko, se potýkají s problémem, že je postižena, postiženo téměř celé jejich území. Eh, největší problémy mají ty malé podniky, kde chovají eh, ne více než to prasat. Takovéto podniky prostě nedokážou přežít v této situaci. Vzdávají se chovu prasat a vede to k tomu, že přežít mohou pouze velké podniky. To je špatně. Malí producenti mizí a mnoho alternativ není. Před šesti lety bylo, muset, bylo, muset, bylo zakopáno 20 tisíc prasat, které byly vybity. Ale opatření, která byla tehdy provedena, nebyla příliš účinná, neboť bohužel i náhře hovoříme o tom, že se nákaza šíří. Například v mém regionu se nikdy nepodaří zjistit, jaká byla příčina vypuknutí té nákazy. Vše možné se analyzovalo, ale bohužel prostě se nedospělo k žádnému konkrétnímu výsledku. Nezjistila se příčina. Pak padlo rozhodnutí eh, použít myslivce, ale myslivci nechtěli střílet eh, žádné divoké prasnice, nebyli ochotní jít tou cestou. Ale potřebujeme vyřešit ten problém, například společné lovecké standardy. Ano, tak toto také můžete dělat, ignorovat pana předsedu, jistě. Nyní má slovo paní kolegyně McIntyre. Já se budu vyjadřovat ve výboru po, naposledy a tak bych chtěla poděkovat kolegům za uh, pomoc a spolupráce. Děkuji, že mohu i vystoupit. Africký mor z prasat, asi vás překvapí, je velice znepokojivý ve Spojeném království a zvláště v mém regionu. Asi si dovedete představit, že z hlediska Spojeného království jsme byli krutě zasaženi v roce 2001 slintavkou a kulhavkou. Tehdy došlo vyhynutí 6 milionů krav a ovcí ve Spojeném království, takže si dovedete představit, co se může stát, když vám řeknu, že v lese v dým eh, pěs chová jeden farmář bílá prasata. Ta jsou ještě vzácnější než velká panda. Je to vzácný tvor a on je chová na kraji lesa dým. Les dým má zastoupeny divočáky. Divočáky, kteří nejsou dostatečně pod kontrolou, takže místo toho, aby ten divočák byl v lese, tak se dostává až na farmu, ačkoliv jsou zde biobezpečnostní opatření, která byla uh, nastavené. Já nevím, jestli jste někdy někdo se snažil vyhnat divočáka ze své farmy. Je to každopádně velice náročné, takže oni přiběhnou, udělají tam neskutečný nepořádek, všechno převrátí a potom mohou úplně vymítit ten jeho chov bílých prasat. Já chci jenom upozornit na to, jak je to důležité téma, proto žádám komise, co chcete u- učinit v, co se týče divočáka. Jak zvládnout přemnožení případné divočáka? Děkuji mnohokrát. Myslím si, že hovořím za všechny, když říkám, že všichni velice litujeme toho, že toto byl váš poslední příspěvek u nás na výboru a že bohužel, bohužel vaše země k 31. lednu opustí Evropskou unii. Kolega Jirgi. Panie, panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, dwie sprawy. Jeśli chodzi o ESF, to mám pytanie. Pane předsedo, dvě záležitosti. První otázka v roce 2017 Evropská komise dostala mandát, aby pomohla Ukrajině a Bělorusku v boji proti hm, této nemoci. Vy jste zmínil situaci v Bělorusku. Já bych rád věděl, jak vypadá situace na Ukrajině. Eh, existuje zde dobrá spolupráce, dostáváme zprávy o současné situaci z této země, protože v určitém bodě Evropská komise odmítla souhlasit s Polskem, když chtělo vystavit ploty na východní hranici. Čili eh, Rád bych znal odpověď a dále bych rád věděl, jak vypadá situace v práci na vakcíně. Máte o tom nějakou informaci? A mm, co se týče ptačí chřipky, e, již tady padla zmínka o tom, že my vyvážíme nakaženou drubež. Já bych vás rád ujistil, že veterinární služby v Polsku implementovaly veškerá nezbytná opatření No, ptáci nebo drubež byla zabita v souladu s pravidly a vytvořili jsme pásma 30 ehm, km ve vzdálenosti 30 km od centra pro poknutí choroby. Mm, takže možná, že byste se měl omluvit za vaše slova, když tvrdíte, že kontaminovaná drůbež byla vyvážena z Polska. A za třetí bych rád věděl, co dělá Evropská komise, či zamýšlí dělat pro zavedení systému pro vymícení eh, viru HPS 1 a co se týče divočáků, divokých prasa chceme-li je ponechat eh, v, pra- v, lesech, musíme, v lesích musíme mít ploty. Eh, neď, teď má slovo kolega Buda bude moci hned zareagovat. Děkuji, pane předsedo. Nechci tady vést nějakou polemiku s kolegou. Pouze konstatuji, že v Rumunsku máme infikované maso z Polska. Maso, které bylo infikováno právě ptačí chřipkou. Já nechci vinu dávat jeho zemi, to rozhodně ne. Pan komisař Andreukaitis řekl, že potřebujeme ploty na hranicích s Ukrajinou. Ovšem něco takového není možné prosadit, ale přesto máme problém, že na národní úrovni nemáme žádné hranice. Rumunsko je tím velice postiženo a proto bych rád nadnesl jednu věc. Tento virus se vyskytuje i v těch chovech eh, drůbeže, kde dodržujeme ty nejvyšší biobezpečnostní standardy. Drůbež prostě má křídla, může létat, proto je velice těžké ji nějak chránit. Co děláme nyní po té, co se objevil ten virus? Proč není možné, abychom diskutovali o možnosti spálení toho ptactva, že ho tedy nebudeme zakopávat do země, ale spálíme veškeré ty kadávery, ta těla, tak abychom zajistili, že už se ten virus e, neobjeví. Děkuji, pan Hoisling. Pane předsedo, já vás vůbec nebudu ignorovat, co se týče času. Už deset let zde působím a každý rok dostáváme zprávy, že se ta nákaza šíří dále směrem na západ. Měli bychom si asi přiznat, že prostě není možné ji zastavit. A jak se k tomu postavíme? V Evropě máme regiony, kde prasečí mor je přítomen již několik desítek let. Takže bychom se měli vlastně e, srovnat s tím, že tady bude jakási koexistence nás a toho moru. Pokud postavíme ploty, tak to eh, nebude fungovat, to prostě není řešení, neboť ten, ta nákaza se přenáší nejenom prostřednictvím divokých prasat, ale také prostřednictvím vyhozených potravin. Ploty nám tedy nepomůžou. Dále otázka vakcín. Investuje Evropská unie vůbec do takovéhoto opatření a nebo od, se od toho odklonila? Já si myslím, že z dlouhodobého hlediska vakcíny jsou asi jediná možnost. To, co jste tady hovořili, co, jste tady představili z Číny, no to je pro mě skutečně horor že tady vlastně budeme mít zabezpečené chovy prasat stejně tak, jako zabezpečujeme atomové elektrárny. To není možné řešení. Musíme nalézt nějaký lepší způsob. Máme tady ještě dva kontinenty, kde virus není, to je pravda, ale náš kontinent zde ho máme, je třeba eh, se s tím nějak srovnat. Musíme se s tím naučit žít, ale jít cestou budování plotů, to nepokládám za vhodné řešení. Děkuji, dodržel jste řečnickou dobu. Kolega Kučmiuk. Děkuji bardzo. Já děkuji panu direktorovi za, za také. Děkuji mnohokrát. Děkuji zástupci Evropské komise za vyčerpávající prezentaci eh, týkající se ptačí chřipky. Eh, my jsme konfrontováni s oběma záležitostmi v Polsku a rád bych napřel vaši pozornost k následující záležitosti. Přes 6 let udalo se vypracovat. Co se týče afrického moru prasat, se nám podařilo v posledních letech eh, rozvinout know-how a specifický způsob reagování. To znamená, tady nedochází k žádnému spoždění. A ačkoliv regionalizace je uskutečňována velice rychle Evropskou komisí, Evropská komise velice rychle reaguje, mm, co se týče vstupu zón, které jsou identifikovány na seznamu, ale přesto je nesmírně obtížné být vyškrtnut z tohoto seznamu. a nebo je obtížné, aby regiony se dostaly na jiný seznam který je pokryt pouze určitými omezeními. Je velice důležité pro farmáře, aby eh, to bylo umožněno. Evropská komise by na to měla pracovat. To bylo tedy v souvislosti s africkými prasaty. A teď, abych, abych rád něco řekl ptačí chřipce v Polsku, jsme měli více než tucet případů koncem roku 2019, ale Tady teď hovoříme o eh, velkokapacitních farmách, kde došlo k osmrcení 75 tisícům ptáků a Otázka je, zda bude Evropská komise ochota pomoci farmářům, kteří utrpěli ohromné ztráty. Děkuji, paní kolegyně McGuinness. Děkuji za tu prezentaci. Já myslím, že bychom měli být velmi vděční uh, Evropské komisi za to, že jak je aktivní nejen v Evropě, ale v celosvětovém měřítku, jak se zajímá o tato témata. Nemůžeme to ovšem brát jako samozřejmost. Dovedete si představit, kdyby nic takového neexistovalo, jak hrozná by situace byla v tuto chvíli. Musíme se také bavit o biobezpečnosti, nejenom o případech výskytu onemocnění. A to je okamžik, kdybychom se měli bavit o té koexistenci, na kterou narážel pan Heusling. Je to problém týkající se zemědělské výroby a divoké přírody hned vedle. Já myslím, že ten nedávný vir, který znepokojil veřejnost, byl ten koronavirus z Číny. Opět se sem dostal z živočišné produkce nebo z potravinové produkce. Nevím, jestli v tuto chvíli je na vzestupu nebo, je no, nebo, nebo naopak eh, na ústupu. Děkuji. Pan kolega Donáto, prosím. Paní kolegyně Donato, děkuji, pane předsedo. Já jsem se chtěla zeptat zástupce Evropské komise na dvě věci. Jednak, aby došlo k vymícení viru, je nutno dospět k nulovému výskytu u prasat, anebo i k nulovému eh, výskytu u divočáků. Já se ptám proto, že jsem zde zástupkyní Sicílie a Sardinie a sleduji šíření této choroby na Sardinii. A problém s přemnožením divočáků je samozřejmě závažný, protože tím se zvyšuje riziko dalšího šíření onemocnění a dochází také zároveň k poškození životního prostředí. Je zde dána potřeba snížení počtu této přemnožené populace divočáku. Já si myslím, že by to měla komise řešit. Také bychom měli vzít v potaz hledisko zelených a lovení těchto zvířat a to v souvislosti s ochranou životního prostředí. Protože ochrana životního prostředí to znamená ochrana jednotlivých druhů i před nebezpečím typu divočák. Děkuji. Děkuji kolegyně Karvalíš. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám za podrobnou prezentaci. Já jsem se chtěla jen zeptat ze zvědavosti v podstatě. A dovedu se představit, že je to trošku mimo záběr našeho tématu, ale zajímá mě to. Na jedné průsvitce jste hovořil o krmivech a tak se zamýšlím nad tím, jestli jsou k dispozici nějaké informace o případném dopadu na krmivářský průmysl. My víme, že Čína je velkým producentem. Vím, že to nezapadá do záběru naší práce, ale zajímá mě to. A viděla jsem na jedné z průsvitek odkaz na krmiva. Děkuji. Šmítbau. Děkuji paní kolegyně Šmítbau. Děkuji mnohokrát. Děkuji také za prezentaci. Ta byla bohužel nepříliš lichotivá. Rakousko je díky bohu zatím takový taková bílá skvrna, nejsme tím eh, postižený, co se týče lovu divokých zvířat. Tady musíme eh, přemýšlet celoevropsky, protože odlov eh, divočáků je relativně obtížný a nemůže končit na nějaké státní hranici národního státu. Ta situace je mimořádná, je třeba abychom specificky jednali a já se dovedu představit, že by každý členský stát například se povinně zavázal k tomu, že zavčas nastartuje osvětové kampaně. To fungovalo i v dobách chřipky uh, u farmatického průmyslu. Takže vytvářet povědomí například pomocí workshopů v Rumunsku, Polsku a Německu to již dobře fungovalo a samozřejmě potřebujeme mnohem přísnější kontroly na hranicích. A tady je opět třeba, aby všechny státy táhly za jeden pro vás, tedy cestující turisté, ale také myslivci, lovci, musí být lépe informováni, tak abychom eh, se nám dařilo nějakým způsobem to držet v mezích, abychom neměli v budoucnu nějaké vybíjení celých chovů. Děkuji. Tím jsme dospěli ke konci kola otázek a dávám slovo eh, zástupci komise aby mohl na dotazy odpovědět. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Zazněla tu celá řada otázek. By the last one. Awareness, awareness. Takže začněme u osvětových kampaní. Uh, in the, uh, eradication... Co se týče programu eh, vymícení, který má být představen členskými státy, i když k ní, u nich nedošlo k propuknutí choroby. Pozvali jsme, zveme a podporujeme členské státy, aby prezentovali osvětové kampaně, které my financujeme. Mm, když někdo z vás pojede do Německa, uvidí podél dálnic v Německu nebo na těch parkovacích prostorách velké reklamy nejenom v Německu, ale i v Polsku, v Rusku, na Ukrajině a to všechno financuje Evropská unie. Mm, to se děje prostřednictvím EU. Je tady řada členských států, které investovaly také své peníze a my jim je uhrazujeme na osvětu, na zvýšení povědomí. No, dělali jsme to v celé Evropě. Už jsem vám zmiňoval iniciativu mm, za podpory mezinárodních asociací a všechny tyto osvětové kampaně najdete na webových stránkách. Tam se eh, dozvíte o nejrůznějších kampaních, které probíhaly v Evropě. Tak, aby členské státy si mohly vzít příklad z takové osvětové kampaně, která fungovala v jiné zemi v Evropě. A opakuji, my takové kampaně stoprocentně financujeme. Já vím, že každý zná právo a zákon, ale v tomto případě Každý, kdo je schopný prostě transportovat eh, nějaký sendvič, který má uvnitř infikované maso, to je důležité objevovat. To, co se stalo v Polsku, v České republice, v Belgii, by se mohlo stát v jakékoliv jiné části Evropské unie, včetně Spojeného království, kde infikované maso se mohlo eh, nelegálně dostat, nebylo koupeno buď prostě řidiči mezinárodní přepravy nebo lidmi, kteří tam byli v té zemi. A je tedy velice důležité, aby tato osvěta tady byla, nejenom na letištích. Od té doby, co choroba propukla, tak jak to zmínil náš kolega ze Spojeného království, když vstoupíte do Evropské unie, jistě jste si všimli velkých obrazovek nebo velkých plagátů či transparentů, které tam jsou a které vyzývají cestující k tomu, aby nedováželi mléčné či masové produkty nebo šunku do Evropské unie a teď s, nový, s novým nařízením o oficiálních kontrolách, které vstoupilo v platnost konce minulého roku, činíme to tež pro rostliny, abychom chránili zdraví rostlin v EU. Vím, že ne všechny členské státy to již implementovaly od 14. prosince by měli i oni mít všechny takovéto plagáty a také u nich. Co mohl říct, mohu říct o plotech? No, samozřejmě to je první reakce e, každé země. Tak, kolem sebe postavíme plot a zachráníme se. EFSA byla velmi jednoznačná Ploty nepomohou. Ploty eh, v dlouhodobém výhledu nezabrání tomu, aby divoká zvěř se pohybovala z jedné části plotu na druhou. No, proto eh, jsme nikdy nepodporovali eh, dlouho rozměrné či dlouhé ochranné ploty na ochranu divoké zvěře mezi jednotlivými členskými státy. Eh, ale ploty na krátkou vzdálenost fungují. Viděli jsme to v České republiky, my jsme to tak také radili, viděli jsme to v Belgii. No, vzpomínám si na ten malý spot eh, v malé části Belgie. Francie to také učinila. Funguje to na malém prostoru. V malém měřítku tedy ploty, které koupila Francie, byly postaveny e, v plné spolupráci s belgickými úřady a podpořil to náš expertní tým, který dorazil přímo na místo. Potřebujete virus a vektor eh, na propuknutí nákazy. Když bez vektoru není virus, bez viru eh, není mm, vektor a tudíž nepropukne choroba. Takže tak eh, na oblastech malých to definitivně funguje a naši Experti to teď doporučují také Polsku a Německu a dochází ke kontaktu mezi Němec, Českem a Polskem na vysoké úrovni, aby se zabezpečilo, že se udělá všechno, aby se zabránilo šíření té nákazy. Ale prostě ve velkém měřítku už jsme v praxi viděli, že ty dlouhé ploty nefungují. A to tež konstatuje EFSA. And I've always said that the hunters can do everything to avoid Lovci, myslivci, ano, ty mohou zabránit eh, tomu, aby se nemoc rozšířila, ale mohou také zničit šestiměsící činnost během lovu. To je jasné a bylo to opakováno při několika příležitostech. Když se objeví nemoc v lese, ať už je to v Polsku, v Belgii nebo v České republice, první nápad lidí je, pojďme postřílet divočáky v této oblasti. A to je přesně ten opak toho, co byste měli dělat. Když naleznete nějakou chorobu v lese, musíte obyvat musíte tam nechat tu populaci těch divokých prasat, dokud ne, nezjistíte, jak široce se nákaza, jak, jak daleko se nákaza rozšířila. A někdy je to velice obtížné zjistit. A v místnosti jsou bývalí ministři zemědělství, kteří jistě by nám k tomu mohli leco zříci, ale je velice obtížné takto postupovat lovci, myslivci chtějí lovit, chtějí do lesa. Jedinou věc, kterou dělají, je, že prostě rozšiřují tu nemoc daleko kolem, daleko široko. Čili nejlepší je opustit les bez jakéhokoliv zásahu, dokud přesně nevíte, eh, v jaké oblasti se to rozšířilo, pak to eh, izolujte. A jak už jsem řekl, Virus je daleko účinnější než lovci. A mm, když kolem postaví teplo, tak 100% těch divočáků, kteří tam žijí, zemřete. Ale je třeba uvědomit si, že virus zůstává aktivní v kadávře v toho zvířete ještě 6 měsíců. nebo mm, divočák, mládě divočáka, nebo prostě zvíře, které zemře, tak jak už jsem řekl, 5-6 měsíců ještě v těle uchovává ten virus. To se teď prokázalo nedávno v Belgii. Hlavní záležitosti, když naleznete virus v lese, je nechoďte dovnitř, snažte se pochopit, eh, do jaké dálky se dostala tato choroba a pak povstanete, eh, postaví teploty, tak jak úspěšně to udělala Česká republika. Je to země, které se podařilo vymítit tento virus. Eh, tak tomu teď snad dojde v Belgii a my doufáme, že budeme moci co možná nejdřív deklarovat Belgii jako nákazu prostou zemi Doufejme, že v Polsku k tomu také dojde. A teď těm myslivcům nebo lovcům. <laughs> They are key and we are in contact with the... Jsou v kontaktu s Evropskou federací myslivců a s Mezinárodní asociací myslivců sešli se všichni jejich zástupci v Berlíně minulý týden a také se zúčastnili konference, kterou jsme zorganizovali koncem minulého roku společně s ministry na ochranu životního prostředí a s ministry zemědělství, aby vysvětlovali roli, kterou myslivci hrají ve vymícování choroby. Co se týče korony, viru, humánního koronaviru, který se blíží z Číny, Světová zdravotní organizace se sešla dnes odpoledne, nebo vlastně dnes ráno. A výbor pro bezpečnost zdraví 28 eh, členských států se sešlo dnes, aby vyhodnotili situaci, aby, vidět, aby se poradili, jaká opatření mají být uskutečněna ve spolupráci s ACDC, aby se zabránilo šíření nákazy. Sardinie je úplně odlišná než ty epidemie, které vidíme ve zbytku Evropy. Je to specifický případ šíření, čili abych tuto situaci na Sardinii nesrovnával se situací ve zbytku EU, ale my jsme vždy velice transparentní Všechno, co děláme, naleznete na našich webových stránkách a můžete se nám někdykoliv obrátit i v budoucnosti. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát za skutečně velmi komplexní prezentaci a ještě doplňující otázka kolegy Budy, ale prosím o velkou stručnost. Ano, děkuji. Není to v podstatě ani tak otázka. Chtěl jsem se pouze omluvit kolegovi z Polska, ano, totiž to maso kontaminované, o které jsem hovořil, nepocházelo z Polska, ale z Maďarska. Výborně, předseda, takže to jsme také vyřešili. Ještě jednou děkuji komisi za tyto dva body na pořadu jednání a za veškerá obšírná vysvětlení a za odpovědi na otázky. Myslím si, že tímto tématem se budeme muset zabývat i nadále, když si v mysli připomeneme tu mapu, kterou jsme viděli. Nyní jsme o bodu 12, to je zpráva z mise našeho výboru Agri do Francie, která se konala 28. až 30. října. Ta cesta našeho výboru byla vedena kolegou Herbertem Dorfmanem a organizovali ji kolegyně Ann Sander a kolegyně Jeremy Dessel. Děkuji za to. Šlo zejména o skot, víno, rostlinnou výrobu, mléko, mladé zemědělce a další věci. Já bych poprosil pana Dorfmana o krátkou zprávu z této mise. Ano, děkuji, pane předsedo. Jak jsi právě řekl, během té cesty, která trvala celkově tři dny, šlo o různá odvětví francouzského zemědělství. Eh, Začali jsme cestu v Lyonu a nakonec jsme skončili v Štrasburku, takže i z hlediska prostoru a těch vzdáleností to bylo relativně dlouhé, eh, vzdálenosti, které jsme tam museli překonávat. Témata byla vynikajícím způsobem připravena. I ten program byl velmi dobře navržen dvěma kolegyněmi, kolegyní Jeremy Deselle a naší kolegyní Ann Sander. Děkuji oběma velice za úsilí a za přípravu této cesty. My jsme navštívili různá velice zajímavá místa, například v Šerol to byla produkce masa, pak v Burgundsku jsme byli, tam jsme se dívali na produkci vína a také sír Comte. Pak jsme byli v Alsasku, to asi většina z nás zná nejlépe, po té, co pravidelně navštěvujeme Štrasburg. A šlo zejména také o to, jak vypadají různé formy združování producentů a jejich organizací. Například co se týče síru Comte, to bylo velice zajímavé. Zanechalo to v nás velký dojem, jak perfektně jsou zorganizováni výrobci a celý ten produkční řetězec. Dovoluje jim to vytvářet mnohem větší přidanou hodnotu, než kdyby byly jednotlivě. Co se týče těch dalších různých sektorů, setkali jsme se jak s producenty, tak přímo s zemědělci. Velice jim ležela na srdci zejména budoucnost SZP, producenti vína se velice zabývali otázkou cel, o tom jsme již hovořili, to jsou ty cla, které uvalilo USA na víno, dále také hovězí maso, tam jsme zejména hovořili, hovořili o, ze zemědělci o problematice Mercosuru, nechci hovořit příliš dlouho, ještě jednou bych chtěl velice rád přispět všem kolegům, také pracovníkům sekretariátu, kteří přispěli ke přípravě této cesty. Bylo to velice informativní, velice zajímavé. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí, které budeme moci dobře využít i pro práci zde na výboru. Ještě jednou mnohokrát děkuji předseda. Děkuji Herbertovi Dorfmanovi za zprávu. Také děkuji všem účastníkům té cesty. Má někdo nějakou poznámku? Přes někdo vystoupit z kolegů? Nevidím nikoho, proto bych uzavřel tento bod a dostáváme se k bodu 13. To jsou přechodná pravidla v rámci společné zemědělské politiky vedle SZP, jak víte, je to asi ten nej, druhý, nej, druhá nejdůležitější zpráva, kde se snažíme rychle pokročit. A já i hned předám slovo naší zpravodajce, paní kolegyni Katajnen, na pět minut, prosím. Thank you, dear Děkuji, vážení kolegové. Já bych chtěla poděkovat za možnost spolupracovat na tomto důležitém tématu, který je důležitý a tolik palčivý pro evropské zemědělce. Je naší zodpovědností zajistit zemědělcům stabilitu A je důležité se zaměřit v této souvislosti i nad reformou eh, společné zemědělské politiky. A v souvislosti s novou úpravou a s tím, že se musí podniky připravit ještě několik měsíců předtím, než eh, začne příslušná právní úprava platit. A proto je zřejmé, že musíme v tuto chvíli používat stávající pravidla jako základ naší práce. Pokud jde o naši práci ve výboru, tak zde bych ráda poukázala na to, že je třeba aby rozhodnutí byla činěna dostatečně včas. Zemědělci musí vědět dostatečně předem, jaká úprava je čeká a proto bych ráda, abychom začali spolupracovat s chorvatským předsednictvím v rámci trialogu, abychom eh, od 8. února zaznamenali naprosto plné nasazení i v souvislosti s víceletým finančním rámcem. A ráda bych, abych se podařilo dokončit eh, celou toto problematiku. Chci poděkovat stínovým zpravodajům za spolupráce a chci říci, že cílem návrhu zprávy bylo z mé strany zahrnout co nejvíce stanovisek, která vzešla od vás a proto je výměna názoru tak podstatná. Co se týče obsahu návrhu, tak eh, komise pokračuje a tvrdí zde, že by bylo dobré navýšit prostředky eh, spolu s novými pravidly. Nemůžeme přece pracovat s méně prostředky a za stanovení nových pravidel. Nemůžeme přistoupit na jakékoliv snížení financování zemědělství, jelikož příjem zemědělců už tak jako tak je dost nízký a já zde vidím tu přechodnou úpravu jako pragmatickou záležitost. A také reforma SZP je zde velice důležitá, protože zde se otvírají další možnosti, jako je třeba zohlednění potenciálu budoucích opatření, která se objeví v rámci zeleného balíčku, takzvaného Green Deal. Nemůžeme si dovolit, aby probíhaly dva procesy současně, paralelně. To by bylo pro zemědělce příliš a tak se domnívám, že by bylo dobré, aby všichni zúčastnění, kteří se před několika eh, týdny sešli na té akci, aby všichni byli zapojeni do celého procesu. Také je důležité pamatovat na dobu trvání. Jak víte, komise navrhovala rok, což se v tuto chvíli jeví jako stále méně a méně realistické. Podle mého názoru můžeme jen za určitých podmínek přistoupit na roční přechodné období. Přechodná úprava společné zemědělské politiky v souvislosti s, víceletým finančním rámcem by měla být k dispozici do června 2020 a členské státy potřebují 12 měsíců, aby připravili strategický plán. Komise potřebuje 6 měsíců, aby toto všechno schválila. A já myslím, že musíme důvěřovat našim vyjednavačům, kteří se zasazují o reformu společné zemědělské politiky. Musíme se snažit, aby tato reforma proběhla účelně a musíme se také maximálně snažit v rámci víceletého finančního rámce a tohoto jednání. Chceme, aby vše bylo hotovo do jara. To není důležité jenom z hlediska zemědělství, ale to důležité z hlediska celého fungování Evropské unie. Klíčové prvky jsou již na papíře a my musíme umožnit přechodné období, které by bylo prodlouženo na dva roky. Dále, co se týče vylepšení vylepšení v oblasti financování. Nemůžeme dopustit jakékoliv snížení financí ze strany komise. Můžeme se podívat i na rozšíření programů rozvoje venkova, můžeme se podívat i na to, jak budou a jak jsou žádosti členských států schvalovány komisí. Také se můžeme zaměřit na operační programy a na to, jak dlouho mohou tyto probíhat. Těším se na vaše postřehy k této věci. Také je důležité v rámci druhého pilíře, aby členské státy měly možnost pozměnit podíl spolufinancování ve srovnání se stávajícím eh, finančním rámcem. A také by bylo dobré do nových programů vnést prvek environmentální a uspůsobit ve světle nových výzev fungování nových programů. Podle mého názoru bychom měli navázat na logiku stávajících pravidel, opřít se o státní podporu na národní úrovni, která v tuto chvíli funguje a měli bychom se opřít i do další systémy. Obecně platí, že nejdůležitější princip je zajistit nepřerušovanou kontinuitu a nepřerušovaně podporovat zemědělce a další příjemce v průběhu přechodného období. Také můžeme připravit půdu pro hladký přechod na novou společnou zemědělskou politiku tím, že se zasadíme o novou technickou pomoc, tím, že budeme podporovat členské státy v tom, aby pečlivě připravovali strategické plány, aby je připravovali včas. To je totiž ten přechod mezi tím takzvaným přechodným obdobím a fungováním a spuštění společné zemědělské politiky. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, paní kolegyně Katajnen. Nyní navrhuji, abychom vyslechli nejdříve stínové zpravodaje. Hmm, podle pořadí, jak vždy postupujeme, kolega Amaro, já bych řekl tak na minutu 30. Děkuji mnohokrát. Také bych rád potrhl důležitost této spolupráce s paní pravodajkou paní Katajnen. Měli jsme takovou rozšířenou schůzku a skutečně takové ty základní perspektivy, myslím, jsou dobře zarámcovány, bylo to také nyní řečeno. Paní Katajnen, velmi dobře popsáno. Já bych chtěl pouze podtrhnout, že ta otázka jisté závislosti na víceletém rámci je to zde, ano. Ale jak bylo řečeno, měla by to být také jistá pobídka pro nás, abychom urychlili vyjednávací o finan- vyjednávání o finančním rámci. Ale ať už to bude vypadat jakkoliv, není možné, aby tedy byly nějaké pře- škoda pro eh, nějaké poškození těch peněz, které jsou vypláceny zemědělcům, nějaké snížení, to není možné. Musíme se opřít o stávající SZP, o tu, která je nyní ve platnosti. A ta by měla platit až do té doby, než dojde k té skutečné reformě. A nemůžete mít tady nejdříve nějakou skrytou finanční reformu, která by byla škodlivá pro zemědělce. Slovo stabilita je tedy naprosto zásadní. A uvidíme, jak dlouho to bude trvat, to přechodné období, jestli to bude rok, nebo zda ho prodloužíme na dva roky, možná ano. Já bych to dal nejdříve na rok, s tím, že si tam vyhradíme možnost to pak ještě prodloužit o jeden další rok. Děkuji mnohokrát, paní kolegyně Aguilera. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat paní Katajnen za její práci, za setkávání, která jsme měli, abychom mohli od prvopočátku pracovat společně. A teď do konkrétních záležitostí. Velmi souhlasím s obhajobou rozpočtu SZP musí být jasné v tomto přechodném období, že nejsme ochotni se toho zříci. A proto tento návrh, který počítá s tím, že komise e, e, také mm, nebude chtít měnit tyto částky a bude na naší straně, to podporuji. Ale aby přechodné období bylo rok, s tím nesouhlasím a vůbec nechápu strach komise, Mm, vždyť když se všechno dokončí dříve, no tak prostě skončí přechodné období a vstoupí v platnost nové nařízení a proto se domnívám, že tady není vůbec žádné riziko, ale měli bychom tam dát minimálně dva roky. To je tedy eh, má pozice. Souhlasím s tím, Eh, že eh, je třeba eh, rozlišit doby jednotlivých operačních programů, protože se žádá, aby už v prosince 2021 došlo k předložením nového návrhu. Bude-li to pro všechny, pro víno, pro zemědělství, proč pro tento odvětvový program ne? Tomu nerozumím a myslím si, že bychom to měli modifikovat. A potom tady je jeden aspekt týkající se regionu. Máme 718 eh, oblastí, eh, kde je teda mnoho regionů v nich označených tímto způsobem. Eh, v jedné je strategická, třeba rostla v jiné ne. Je, paní Katajnenová je třeba, aby tato označena oblast PDN musí být tedy jasně identifikována, označena. Děkuji. K, kolegy. Děkuji. Kolega Rupe. Ačiū gerbiamas pirmininkė. E, iš tikrųjų aš noriu. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Rád bych souhlasil s kolegy. Rovněž bych rád poděkoval paní kolegyni Katajnen. Je smutné, že potřebujeme toto nařízení, a také se domnívám, že jeden rok je příliš krátká doba. Rovněž si myslím, že bychom měli čísla komise odmítnout. Naše čísla jsou přijatelná. To jsou ta čísla, která byla stvrzena ještě v posledním mandátu. Tak to bychom měli postupovat. Nad to mám jisté obavy, které se týkají určitých nových pozměňovacích návrhů, které předložila komise. Například je to ten přechod k ekologickému zemědělství. Tři roky nejsou realistické. Respektive tři roky byly přeměněny na jeden rok a to je nerealistické. Dále se jedná o programy pro členské státy, které znamenají, že jisté programy již nebudou moci být implementovány, což povede v důsledku k tomu, že členské státy budou muset eh, vracet peníze zpět. To je nevýhoda. To musíme nějak dořešit. Rád bych ještě nadnesl téma eh, externí konvergence. Je třeba, aby byla zajištěna, ovšem komise to takto nenavrhuje. Ale já si myslím, že naším úkolem je externí konvergenci zajistit, abychom zajistili udržitelnost. Děkuji, pan David se pozorně poslouchal paní poslankyni Katajnén a jsem přesvědčen, že řekla všechno podstatné k té věci eh, a jenom bych zdůraznil to, co už tady opakovaně zaznělo, že už tedy z důvodů procedurálních, z důvodů lhůt a eh, tak dále není realistické, že by to přechodné období mohlo trvat pouze rok, čili je třeba eh, od počátku počítat s dvouletým obdobím. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní kolegyně Aguilar. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní navrhovatelce a e, chci říci, že máme absolutní synchronicitu v našem uvažování, ale více než bodové záležitosti pro podporu eh, plodin, vína a zeleniny ovoce, jak už to řekla kolegyně Gilera, je třeba respektovat kontinuitu a zabránit reformě reformy aby e, skutečně se o to zasloužily státy, které vidí, jak by se měla SZP realizovat. E, kolegové, kteří hovořili před mnou, už řekli, že toto přechodné období by mělo být minimálně dva roky, aby se umožnila také stabilita našich zemědělců a kromě toho není možné, aby nařízení obsahovala čísla, která navrhla komise. Měly by tady být alespoň čísla současného finančního rámce s návrhem tohoto parlamentu. Samozřejmě my si přejeme, aby to bylo bývalo schváleno, ale bohužel mm, zatím ještě se vyjednává o víceletém finančním e, e, rámci, ale naprosto souhlasíme s předloženým návrhem paní Katajnen. Děkuji mnohokrát. Děkuji. No, opět nás tlumočníci žádají, abychom hovořili poněkud pomaleji. Kolega Kokals. Děkuji vám. Pane předsedo, já bych velice rád poděkoval paní Katajnen, stejně tak jako všem spolupracovníkům za dosavadní spolupráci i my se skutečně domníváme, že je obtížné eh, dosáhnout vše během jednoho roku. Na druhou stranu je třeba říci, že je třeba využít času, eh, protože existuje také Green Deal, zelená dohoda a Green Deal musí být zapojen do společné zemědělské politiky. Takže stejně tak jako u Green Dealu, kde jsme si kladli veliké ambice a vysoké cíle. Myslím si, že bychom se mohli pokusit to udělat během roku a kdyby se nám to nepodařilo, tak bychom mohli vidět, jak pokračovat dál. Děkuji vám my budeme pokračovat ve stejném duchu dobré spolupráce. Děkuji mnohokrát a teď tady máme další přihlášky do diskuse. Nejdřív toho bylo um, trochu moc na začátku, protože já vám rychle přečtu ten seznam, kdybych náhodou na někoho zapomněl. Když tak se přihlašte ti, kteří ještě nebyli jmenováni. Kolegin Kavajež, kolege Andrieu, kolege Kucmuk, eh, Dorfman, Hitvegi, Tomáš, Tomášik, eh, Sojdrova, Alieva Veli, Ademov, Buda, De Castro, Jürgil und der Kollege Le Breton. Gibt's noch weitere Kollegen? Jsou tu ještě, ano, ještě kolega Hlaváček, ano. Hlaváček. Gut, dann ähm, de, die Kollegin äh, Toleré. Takže paní kolegyně Toleré. Děkuji vám, děkuji pane předsedo. Především chci poděkovat paní Katajnen a celému vašemu týmu za velice ehm, ze ducha týmové spolupráce, kterou jsme doposud měli. E, jsou tady přece jenom malé technické body týkající se návrhu komise, zejména určitá nejistota k tomu, jakým způsobem eh, se v tom spoždění budou zapojovat jeden fond do druhého. Například návrh není možné prodloužit až do pěti let eh, konverzní programy pro biozemědělství, eh, protože biozemědělství potřebuje lhůtu pěti let. Kromě toho jsou takové země jako například Francie, které se již zavázaly dodat podporu určitému počtu programů, které se tak balancují mezi těmi dvěma obdobími. A pro příští finanční období nad rok 2021 je třeba, aby se jim zaručila angažovanost, která jde právě ve směru Green Dealu a pro novou angažovanost od roku 2021 maximální trvání tři roky pro venkovský rozvoj je příliš restriktivní, co se týče agroekologických opatření a bioprogramu a co se týče také administrativy pro členské státy, jak mají řídit najednou programy, které mají běžet dva roky a pak pět let. To je příliš komplikované mm, co se týče zeleniny, ta by snad neměla být pojednána jinak než jiné sektory, jiná odvětví a kvínu je třeba, aby tady až do dobu vypršení byla ta lhuta, která byla původně navržena. Děkuji. Děkuji, kolega Kavaješ. Muito obrigada. Kolegyně, pardon. Por, por sublinhar que, de facto, o regulamento de transição... Děkuji, já začnu tím, že řeknu ano, přechodné období bude velice důležité, abychom mohli nadále poskytovat podporu našim zemědělcům a zajišťovat, že budou schopni pokračovat v činnosti. Delší přechodné období dvouleté by mohlo nabídnout ale zase lepší stabilitu a kontinuitu. A to se vždy dodržuje. Takto se to vždy řeší a operační programy zaměřené na ovoce a zeleninu, což myslím, že nebylo dostatečně zdůrazněno v tomto návrhu, jsou přesně tohoto typu. A my jsme, pokud jde o víceletý finanční rámec a ESP, vyhodnotili, že tento program je velice důležitý. První je v listopadu a my jsme již v tuto chvíli jednali o financování a víme, že není vyčleněno prostředků dost. Naopak ale je třeba říci, že tento program je pro danou oblast podstatný, naprosto zásadní. Je to znevýhodněná oblast a je třeba zajistit její další rozvoj. Víme, že to tak bylo i v minulosti, měli bychom se o to postarat. Děkuji. Kolega André, Děkuji vám, pane předsedo. E, I já bych rád, že jak to učinili další kolegové, trval na období dvou let. E, domnívám se, že by bylo příhodné, aby tady docházelo k paralelám, aby komise také upřesnila svou pozici, e, co se týče zemědělské oblasti a Green Dealu protože v tom přechodném období jsou velice důležité prvky a tady chci zdůraznit dva. Za prvé, prodloužení více letých eh, programů, na to bylo zapomenuto, je třeba eh, přeci pokračovat v podpoře těchto programů nad rámec roku 2020 a za druhé je zcela zásadní, domnívám se, eh, také stanovovat lhůtu pro mm, určité dílčí programy, které budou zaintegrovány do budoucího strategického plánu, což je velice důležité pro to přechodné období. Děkuji vám. Děkuji, kolega Kučmiuk. Děkujeme. Eh, děkuji, paní. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat paní Katajnen za podrobnou prezentaci o přechodných opatřeních a o příslušné úpravě. Já se přemlouvám za to, aby přechodné období bylo dvouleté, to znamená, aby dva roky ještě platila tato legislativa. Také bych chtěl také mi dovolte říci, že by bylo dobré zaručit určitou flexibilitu, aby bylo možné mezi těmito třemi pilíři přesouvat prostředky, tak jako to funguje v tuto chvíli. 25% lze tímto způsobem přesouvat. A za třetí mi dovolte říci, že ta přechodná pravidla nebo pravidla přechodného období by mohla zaručit také podle článku 37 nařízení 1307 dočasné, dočasné národní financování. Neradě bychom, aby v tu dobu platila nějaká přísnější pravidla. Děkuji. Kolega Dorfman. Ano, děkuji. Souhlasím s tím, co řekla naše paní zpravodajka Tajnenová Domnívám se, že skutečně musíme učinit všechno pro to, aby technické záležitosti zůstaly technické, abychom co do substance zemědělské politiky nic neměli, protože mm, a ne, abychom tedy tady vstupovali potom do politických debat, které by všechno prodloužily a mm, překřižovalo by se ty tři zprávy, které máme ke společné zemědělské politice. Co se týče časového rámce harmonogramu, tedy je mi jasné, že se dostaneme pod časovou tíseň, ale když už vepředu teď stanovíme lhůtu dva roky jako přechodné období, tak již můžeme počítat s tím, že eh, členské státy zrovna nepoběží hned dělat státy, když budou vědět, že mají eh, čas do roku 2023. A na základě toho, co jsme tady slyšeli, přechodný rok je přechodný rok, to není normální rok. To znamená, pětiletá období nemohou být zahájena LIDE, čili mm, Fond pro podporu venkovského rozvoje a tak dále. A já si myslím, čím kratší ta lhuta bude, tím lepší to bude, domnívám se. Měli bychom dát, tam dát jeden rok, ale samozřejmě dát tam nějaké řešení, že když se to nestihne, když to prostě nebude stačit rok, tak bychom na to mohli navěsit ještě jeden rok. Děkuji. Kolega Itvič. si, pane Elnökur, kedves kolegák. Děkuji vám, pane předsedo, milí kolegové. Rád bych zdůraznil, že eh, tato přechodná ustanovení znamenají v podstatě jenom prodloužení stávajících pravidel SZP. Nesmí dojít k žádné obnově Existuje několik pozitivních prvků v návrhu komise, jako například eh, prodloužení SEPS a dalších podporných programů, ale neměli bychom ztrácet, neměli bychom sledovat logiku z roku 2014, kdy národní přechodné podpory eh, teď neexistují v tomto programu. Je to pro nás nepřijatelné, protože není možné z jednoho dne na druhý eh, prostě zastavit nějakou podporu. To může mít skutečně negativní dopad na dotyčné sektory. Eh, touto formou můžeme komisní návrh s tím, že tady, když tady nebude podpora jednotlivých článků, nemůžeme to eh, přijmout a podpořit. Paní kolegyně Tomašič, eh, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. To je velice důležité a komplikované téma, jelikož se dotýká hned několika právních úprav. My nemůžeme přistoupit na přechodné období do roku 2021, tak jak to navrhuje komise, strategické plány nebude možné do té doby dokončit a platební agentury se budou muset také připravit do té doby, takže ta, to přechodné období musí být rok 21 a 22. Já jinak souhlasím, nesouhlasím s článkem 1, že by členské státy mohly prodloužit toto období, ale jenom v případě, že by bylo nějaké zásadní nebezpečí, kdyby se nemohli zhostit svých závazků kvůli nedostatku financování. Členské státy se řídí principem subsidiarity. Máme zde článek 6, který hovoří o jednání o víceletém finančním rámci. Toho by se měli řídit. A já tady... Děkuji paní kolegyně Šojdrova. Děkuji za udělení slova, kolegyně. Já děkuji uh, paní zpravodajce za její úvodní slovo a také mnoha kolegům, s nimiž souhlasím, zejména v té části, kterou uvedli, a sice, že v návrhu komise chybí přechodní, přechodná vnitrostátní podpora. Zmínil to tady kolega Kužmě, kolega Hidvégy a další. Já myslím, že pokud platí to, co paní zpravodajka řekla, že by měly platit stávající pravidla pro toto přechodné období tak to co platí i nyní to znamená přechodná vnitrostátní podpora do výše 50 by tedy se v tomto návrhu měla objevit. možná pokud by se jednalo o delší přechodné období eh, navrhuji aby také bylo možné e, i změnit to použití, aby zde byla větší flexibilita a efektivnější použití pro členské státy. A pokud se týká té délky, e, pak myslím si, že měli bychom brát ohled na zemědělce, kteří potřebují stabilitu a očima těch zemědělců se dívat, jestli jeden rok není dostatek, maximálně dva roky, ale ta jistota by měla být prioritou. Děkuji vám paní kolegyně Ajeva. господин председател. На първо място бих искала да... Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poděkovat paní zpravodajce, paní Katajnen. Děkuji za její velice dobře organizační schopnosti a za vynikající práci, kterou odvádí. Ráda bych zdůraznila, že se jedná o velice širokou diskusi, o legislativních návrzích. Ona se o ní velmi snažila a zapojila do ní skutečně všechny zúčastněné. Já si myslím, že nejdůležitější je zajistit stabilitu pro všechny zemědělce. Realizace starých pravidel pomocí nových peněz má přispět právě k výše zmiňovaně stabilitě v zemědělském sektoru. Také souhlasím s kolegyní, která hovořila o přechodné národní podpoře. Pro nás je takovýto typ podpory velice důležitý, zejména pro zemědělce, kteří jsou nejvíce znevýhodnění. Mám tím na mysli zejména malé zemědělce. Neměli bychom také zanedbávat skutečnost, že takováto národní podpora nemá vůbec žádný dopad na evropský rozpočet. Analýzy ukázaly, že poskytnutí přechodné národní podpory nevede ke zkreslení trhu a také neškodí zájmům jiných zemědělců. Domnívám se, je, že je obzvláště důležité, abychom i nadále mohli poskytovat takovouto přechodnou podporu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní zpravodajce, paní Katajnen, za její úvodní slova. Přeji mnoho úspěchů v práci na její zprávě. Zároveň bych se chtěla připojit ke kolegům, kteří mají obavy z toho, že přechodná národní pravidla již ne spadají do oblasti působnosti toho nařízení. Přechodné národní podpora je důležitá pro 10 členů v EU, včetně Bulharska. Takováto podpora má pomoci těm nejvíce znejvýhodněným zemědělcům. Pokud bude zrušena, bude to mít nežádoucí dopady, jako například insolvence podniků, uzavírání malých zemědělských podniků a také občané budou odcházet z venkovských regionů a budou se snažit ve městě hledat jiné možnosti obživy. Eh, paní Doufám tedy, pane předsedo, že vyslyšíte tyto argumenty. Děkuji. A nyní kolega Buda. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Zcela stručně. Já bych se chtěl zmínit eh, o těch přechodných národních, eh, o té přechodné národní podpoře a je třeba, aby mohla platit i nadále. Vidím tady jistý rozpor. Čím více peněz teče do zemědělství, o to lépe, říká se na jedné straně. Ale na druhé straně na členské státy již nemají možnost se do toho zapojit, pomoci zemědělcům, aby byli spokojeni. Proto je třeba si zcela jistě uvědomit, že to je nutnost. Ty přechodné národní podpory nejsou to evropské peníze, to jsou národní peníze. Co má komise do činění s národními bankami a penězi z těchto bank? To je otázka národních států. Děkuji. Děkuji kolega De Castro. Presidente, eh, molto velocemente, intanto complimenti. Děkuji, pane předsedo, zcela stručně. Nejdříve chci poděkovat paní kolegyni Katajnen. Plně sdílím to, co řekla a jsem potěšen, když vidím, že tady máme takový nový dobrý tým stínových zpravodajů. Co se týče lhůt, pokud se podaří ty tři legislativní návrhy rychle přijmou, tak automaticky vstoupí v platnost. Já tedy proto nevím, proč tato věc v nás vyvolává obavy. Rok, dva roky, já chápu, že většina frakcí si přeje spíše ty dva roky. Dobrá, musíme se tedy prosadit, snažit co možná nejrychleji projít tou legislativní cestou všech třích návrhů, jít do trialogů, dát eh, tedy odpovídající právní předpisy k dispozici členským státům a ty prostě potom vstoupí v platnost. Děkuji. Další řečník. Děkuji, eh, pane předsedo. Jak víme, tak nové programovací období přinese řadu náročných, komplikovaných situací. Je zřejmé, že potřebujeme dvouleté přechodné období a Polsko se rovněž domnívá, že by měla existovat přechodná opatření, která by nám umožnila uplatnit národní podporu, což je právě součást nařízení 1307 a proto bychom měli návrh znění v tomto smyslu rozšířit. Je zde článek 6 navrhovaného znění a navrhované znění je podle našeho názoru příliš eh, zúžené. Myslím, že bychom měli vzít v potaz více sektor ovoce a zeleniny. Měli bychom nechat eh, tuto právní úpravu běžet až eh, do data, do kterého byla předvídána. Myslíme si, že jinak by producenti a združení měli veliké problémy, protože by se nemohli čas přizpůsobit. Děkuji. Děkuji, kolega Lebreton. Děkuji. Je velice důležité to, že se vědujeme tomuto tématu těch nařízení, protože to je asi ten vůbec nejurgentnější problém, který třeba vyřešit. A to v zájmu našich zemědělců. Já pouze mohu opakovat to, co již bylo řečeno. Já vidím, že je tady určitý konsensus na výboru. Já bych ještě eh, zmínil tři základní body, principy. První princip finanční stabilita. Je třeba, abychom zachovali aktuální pravidla během přechodného období Druhá věc, druhý princip, to je princip spravedlnosti. Ovoce a zelenina by měly podléhat stejnému zacházení jako veškeré další produkty. Třetí princip, to je princip těch rozumných lhůt. Jeden rok, podle mě to není realistické. Měli bychom si už od nynějška naplánovat dva roky, tedy o rok více aby naši zemědělci přesně více čeká, aby měli nějakou jistotu. To je prostě nutnost, nutnost jejich právní jistoty kterou potřebují. Děkuji kolega Hlaváček. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěla poděkovat paní kolegyně Katajnen a jejímu týmu. Myslím, že debata ukázala, že zde jsou základní oblasti, které bude potřeba osvětlit a vyjasnit a ukázat další směřování. Nejprve je potřeba mm, rozpočtovou předvídatelnost zajistit v souvislosti s víceletým finančním rámcem, také si ujasnit přechod na období. Já chápu, proč se více lidí přiklání k dalšímu období, než je pouze jeden rok, ale ještě je zde jedna věc a na to chci upozornit. Chci upozornit na ten přechod nejenom na sektor samotný, ale i na druhý pilíř a příslušné závazky a zvláště na právě tu předvídatelnost možnosti veřejné podpory národního státu v průběhu přechodného období. Já si myslím, že bychom se měli inspirovat tou původní právní úpravou. Asi si uvědomíte, že ta stávající pravidla zákazu státní podpory končí v letošním roce. Děkuji, děkuji a prosím pana Sandona. Kolegyně Sandr, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji celému týmu zpravodajky i stínových zpravodajů. Chci připomenout, že parlament již schválil několikrát svůj postoj týkající se finančního rámce. A žádáme v tom všem, aby došlo k reformě a aby se to vše eh, aplikovalo se základním kapitálem 500 eh, milionů eur na začátku na startování víceletého eh, finančního rámce. Eh, minulý parlament již tento postoj dostal do horizontálního nařízení, ale já chci dneska se zeptat právní služby a také sekretariátu, eh, zda bychom, abychom byli koherentní, jak eh, právnicky, tak politicky, zda bychom tento postoj měli integrovat do tohoto nařízení o přechodném období. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Tím jsme dospěli ke kon, na konec eh, všech přihlášených řečníků a teď si dovolím dát slovo komisi, ale prosím, abyste během tří minut k tomu zaujali postoj. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat paní zpravodajce za vynikající zprávu. My jsme měli to potěšení si ji prostudovat a jsme připraveni s vámi spolupracovat na vyřešení případných technických potíží. Já se musím omezit na tři minuty, takže se omezím jen na několik záležitostí a to je víceletý finanční rámec a finanční prostředky. Jak víte, tak v té době jsme měli pouze jeden orientační bod a to byl návrh komise. Návrh komise víceletého finanční rámce a to jsme zde promítli, ale všichni asi víme, že jakmile bude k dispozici a bude si na nový víceletý finanční rámec, tak tento návrh bude muset být nahrazen novým návrhem, to znamená tím a těmi čísly, která se nakonec objeví ve víceletém finančním rámci rámci. To si myslím, že jste asi všichni řekli. My se zde opíráme o scénář, že víceletý finanční rámec bude dojednán, bude k dispozici v tom okamžiku, kde bude z formálního hlediska tento návrh přijímán. Je to technická záležitost, ale chtěl jsem to zmínit. Druhá záležitost. To dvouleté období. Zde opět na vás mohu jen apelovat, abychom to řešili až na konci celého procesu, až bude zřejmé, jak bude vypadat celá časová eh, osa, jak bude vypadat reforma společné zemědělské politiky, její načasování, zda bude realistické z politického hlediska a z technického hlediska eh, to řešit tímto způsobem, aniž bychom je se jakkoliv dotkli eh, pří, případnými drastickými tlaky společné zemědělské politiky. Potom co se děje, co se týče druhého pilíře a příslušných opatření. Dovolte mi znovu upozornit na to, že my jsme postupovali takto proto, že jsme se domnívali, že bude lepší vyčlenit co nejvíce peněz ze stávajícího víceletého finančního rámce do společné zemědělské politiky, protože zde mají členské státy naplnit vysoké environmentálně zemědělské cíle a, a ambice. Proto jsme to takto pojali. Jsou tam nové závazky s novými příjemci, které budou přijímány členskými státy v roce 2021. Co se týče národní eh, pomoci, to znamená státní podpory a veřejné podpory, my jsme to do toho nezanášeli, protože tyto by měly skončit v roce 2020. Nakonec eh, proto jsme zpracovávali nový návrh, ale je jasné, že potřebujeme, aby úprava reformy byla průchodná, hladká, aby zde byla dána kontinuita, takže nemůžeme rozšiřovat národní podporu. Je jen logické, že nebudeme takovéto kroky činit v souvislosti s tímto návrhem. A ještě jedna velice technická záležitost, ale je důležitá. Někteří z vás upozorňovali na veřejnou podporu je zde režim státní podpory, byla zde bloková výjimka, která se objevila v těch hlavních směrech, kdy národní státy mohly zemědělcům a dalším příjemcům věnovat peníze, ale tento rámec by měl skončit platit 31. prosince 2020 a my už v tuto chvíli pracujeme na tom, aby bylo toto období prodlouženo do roku 2021, abychom zachovali ten původní časový plán. Děkuji. Děkuji mnohokrát eh, komisi a teď dostane ještě slovo paní kolegyně Katajnen a i vás. Prosím, abyste to zvládla za dvě, za tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem za vynikající příspěvky do debaty, které pomohou našemu týmu eh, při další práci. Například to téma vína, ovoce, eh, pak eh, zelený balíček a paralelní platná úprava. To jsou všechno velice důležitá témata. Stejně jako to načasování musíme umožnit zemědělcům a státním orgánům členských států přizpůsobit se novým podmínkám. A proto je zde o to více důvodů postarat se o toto zpracování. Prosím, obraťte se na nás, na můj tým s dalšími otázkami. 17. či 18. února bude odprezentována tato zpráva a pozměňovací návrhy by měly být doručeny do 25. února, taková je lhuta. A jak už jsem říkala, my jsme chtěli na konce dubna hlasovat na výboru Agri a začít spolupracovat s chorvatským předsednictvím co v nejkratším období. Děkuji. Děkujeme paní kolegyně Katajnen a i novým zpravodajům za dosavadní práci a přejeme vám i nadále hodně úspěchu. A teď přejdeme k bodu číslo 14, což je poslední bod na pořadu dnešního jednání a to je Evropská strategie v oblasti lesnictví. My jsme se rozhodli eh, vytvořit zprávu z vlastní iniciativy a to z části budeme dělat společně s výborem Envy pod pravidlem 57, pod budem, podle bodu 57 s pravodajem je pan kolega Sarvama. A já ti tedy požádám, abys nám tak maximálně v pěti minutách představil, jak věc vypadá eh, a na mou otázku z minulého týdne na konferenci předsedou výboru eh, komisaři Timmermansovi tento odpověděl, že strategie lesnictví komise bude prezentována na podzim. Toliko jenom jako informace pro vás. A teď má slovo kolega Savama. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážený pane předsedo, zástupci výboru i komise, drazí kolegové. All forest sector play an important role in providing sustainable solutions to many challenges. Eh, lesnictví je nesmírně důležitá, skrývá celou řadu talentů Lesy eh, pokrývají minimálně 43 povrchu Evropské unie. Sektor lesnictví zaměstnává minimálně 500 tisíc evropských občanů přímo a 2,6 milionů nepřímo. Dodatečně k tomu zhruba 60 lesů EU jsou v soukromých rukou. Eh, větši zhruba před 30 lety byla v USA prezidentská kampaň, kde výherní slogan byl Je to ekonomika, hloupé. To používal Bill Clinton. A teď se zdá, že je zase všechno o klimatu. No, taky hloupé. Ale Abychom mohli zareagovat na tuto věc, potřebujeme správné nástroje a dobrou rovnováhu a vyváženost v evropském lesnictví. A viděli jsme, že v různých částech Evropy jsou různé reality. Evropské lesy jsou velice diverzifikované, mají různou biorozmanitost, různé dřeviny a proto je třeba vzít v úvahu nálež, eh, tyto záležitosti a zapracovat je do strategie lesnictví po roce 2020. Změnilo se prostředí od eh, posledního zveřejnění strategie lesnictví v roce 2013 a ty změny zešly taky a ovlivnily nejrůznější politiky. Lesnictví by mělo být součástí řešení při dodržování závazků, eh, jako jsou emise, Green Deal, trvale udržitelné cíle, protokol z Kyoto a pařížská dohoda. Eh, takže je součástí řešením, není to problém. Za druhé, vzrůstající počet eh, politik lesnictví vytvářejí komplexní a fragmentovanou politiku v Evropě, musíme zdůraznit, že politika lesnictví zůstává v kompetenci členských států a proto potřebujeme holistický a nezávislý přístup, eh, musíme mít takovouto nezávislou strategii a musíme poskytovat holistický přístup k řízení lesnictví, zohledňující multifunkční roli lesa a jakož i ekonomické, sociální a další aspekty ve vyvážené míře. Lesnictví by se mělo stát integrální součástí eh, zeleného dílu, Green Dealu. Jinými slovy, dámy a pánové, dovolte, abych to řekl velice jasně eh, strategie lesnictví EU by neměly podřízena či podřazena jakékoliv jiné strategii. Strategie by měla být koordinací mezi s lesnictvím souvisejícími politikami a měla by vytvořit synergie a koherentnost s dalšími odvětvími, eh, které zasahují do řízení lesnictví. A mělo by se stát zároveň mostem mezi sektorálními, evropskými a vnitrostátními politikami. Je třeba zapojit od prvního okamžiku formulování politik také zahrnování expertíz. Evropská unie by měla aktivně ovlivňovat také eh, celosvětovou politiku lesnictví. Tato zpráva z vlastní iniciativy zdůrazní zejména význam společné zemědělské politiky, financování příslušných opatření a rámcové programy. Biorozmanitost a její aspekty související s lesnictvím musí být promítnuty v celé strategii ve spolupráci se sektorem lesnictvím. Trvale udržitelné řízení lesů hraje důležitou roli eh, v eko, také v ekologických výzvách a v klimatických změnách. Zmínění klimatických změn musí být nahlíženo jako jeden eh, z eh, velkých faktorů, kde mají lesy co nabídnout. Eh, je třeba také působit preventivně, aby se zabránilo lesním požárům. Musíme si také uvědomit, že vytváření hodnoty z lesnictví je velice přínosné pro životní úroveň občanů a pro ekonomiku a je třeba podporovat to velice také mm, vědeckými politikami zaměřenými, pardon, politikami zaměřenými na výzkumu a vývoji. Eh, protože kdybychom se mm, o to nesnažili, znamená to bylo, bylo, znamenalo by to přijít o příležitosti. Sektor lesnictví může přinést řadu řešení, a má potenciál poskytnout zvýšenou měrou příspěvky pro náš svět, biorozmanitost i občany. A proto eh, silná strategie lesnictví v Evropské unii je tolik zapotřebí. Rád bych zakončil něčím, čím jsem začal. No takřka před 30 lety v, těch prezi, v té prezidentské kampani se řeklo, no je to ekonomika, to je ale hloupé, ale myslím si, že to právě ještě platné. A když eh, se říká, eh, že eko, to je ekonomie, to je hloupé, nemám tím na mysli, že ti, kteří hovoří o ekologickém pilíři nebo ti, kteří hovoří o sociálním pilíři, by se mýlili, ale je velice důležité pochopit, že všechny tři rohy toho pilíře musí být ve rovnováze a bez ekonomického pilíře eh, utrpí jak sociální, a to je to nejdůležitější, tak ten ekologický pilíř. A potom bychom nebyli schopni reagovat na volání eh, této bitvy. A proto si myslím, dámy a pánové, že přece jenom je ta ekonomie tak důležitá a že je to cesta, jak docílit růstu a jak také mít lesy, protože lesy nerostou jen tak sami od sebe. Děkuji vám. Herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát. Zahájíme kolo stínových zpravodajů. Každý má k dispozici minutu a půl kolegyně Afra. Já velice vítám tu iniciativu pro novou strategii lesnictví. Já jsem velice šťastná, že mohu mít zpravodajkou SAD, eh, protože to je velice eh, závažné téma, o které se zajímám již mnoho, mnoho let. Stejně tak, jak řekl právě pan Sarvama. Les, domnívám se, bude jím z hlavním, hlavních hráčů v eh, ekologické politice a musíme se tomu věnovat a doufejme, že alespoň za situace, ve které jsme teď, alespoň teď, když se hovoří o Green Dealu, potřebujeme aplikovat stejná měřítka, protože, jak právě řekl pan zpravodaj, jsme sice různí, ale musíme jít společně do tohoto boje proti změnám klimatu společně. To znamená, Eh, musíme eh, se sejít a zblížit více, než jsme dnes. Když budu hovořit za Rumunsko, ale není to jediný případ v Evropské unii, Rumunsko bylo formálně domem panenských pralesů v Evropě, mimo teda Skandinávii, ale dnes je Rumunsko dramatickým příkladem špatného managementu, špatného řízení právě teď. Jeden každý z třech stromů, které byly poraženy, byl jeden nelegálně poražen. 20 milionů metrů krychlových dřeva ročně mizí z Rumunska a skončí v nějakých ložnicích v Evropě. A toto je skutečně tragédie pro mou zemi. Je to ztráta jedné miliardy eur ročně. Odhledněme ještě od těchto zničených venkovských komunit a od té tragédie, které dochází v oblasti biodiverzity. Domnívám se tedy, že v současné době potřebujeme mít vyslat prostřednictvím této strategie lesnictví jasný signál těm zemí, které to nechtějí respektovat. Potřebujeme mít lepší prosazování plánů, potřebujeme také zmapovat situaci na evropské úrovni a potřebujeme také lepší pravidla ochrany pro všechny lesy v Evropské unii. Děkuji vám. Děkuji. A nyní kolega Federle. Děkuji. Já chci doplnit to co říkal Petry. V podstatě vyčerpal všechny moje poznámky. Je to velice důležité téma, je důležité vyvážit unijní právo a národní právo a národní kompetence. Eh, musím říct, že jsem reagovala na to, co říkali kolegové z SAD z Rumunska, protože my bojujeme s něčím podobným. Je to jedna protiprávní činnost v jednom členském státě, kterou je potřeba řešit a zároveň je třeba neblokovat některak bioekonomiku. Máme zde nové biochemikálie založené na biopalivech, kdy by se mělo jednat o klimaticky více neutrální postupy. To všechno je však třeba činit udržitelným způsobem a zamýšlet se nad zítřkem. Také bych chtěl poukázat na další debaty, které budou probíhat v tomto parlamentu a všichni se obracejí vždycky k lesnictví, k tomu stromu eh, jako symbolu protože ten, když přestane růst, tak přestane absorbovat CO2. Je zde dána potřeba zachování biodiverzity, ale i v ostatních částech musíme postupovat eh, zodpovědně. Po roce 2060 podle stávajících výzkumů nebude možné spolehat na stromy v tomto směru, takže já bych mnohokrát chtěl poděkovat Petrimu. Děkuji. Pane Kronenberg. Já Děkuji, děkuji, pane předsedo je zjevné, že příčiny, proč si všichni eh, přejeme novou Evropskou lesnickou strategii 2020, jsou asi různé podle našeho politického smýšlení. Tady byla nanesena celá řada aspektů v té debatě, relativně tak chaoticky, ale jedna věc je to, jak jako EU ochráníme naše poslední pralesy, to je poklad biorozmanitosti. Tady mám v první řadě na mysli Karpatskou oblast Samozřejmě to souvisí s právním státem, ale také s dodržováním stávajícího evropského práva a jeho vymáhatelností. Přímo na místě víme, že oblasti Natury 2000 tady e, dosahujeme e, skuteč, procento skutečné ochrany, ale i pouze ve výši 15 A další otázka. Jaké lesnictví je dnes pro Evropu smysluplné? A ne, Nejde o to stále říkat, že pouze obhospodařované lesy jsou dobré lesy, protože snižují emise CO2 a také není dobré to neustále opakovat, že nesmíme kácet vůbec žádné stromy. Ani jedno, ani druhé není pravda. My máme v Evropě často velice příliš obhospodařené lesy, které jsou příliš prosvětlené. Tady by bylo vhodné, kdybychom je alespoň na čas nechali v klidu, nic s nimi nedělali. Proto tedy pokud diskutujeme o tom tématu, musíme rozlišovat. Green Deal, strategie pro biodiverzitu. Neustále o tom hovoříme a musíme to nějak propracovat až k směrem k lesnictví a dospět k nějaké změně. Tady je důležité, abychom nějakým způsobem propojili téma bioenergie a biomasa. Tam jsme se dopustili účetní chyby. Spalujeme více dřeva, a dříve jsme, než nám dřevo dorůstá, takže to není až tak obnovitelné. A také potřebujeme jiné typy stromů, které budou odolnější proti klimatickým změnám. A samozřejmě potřebujeme zavést multifunkční lesnictví. Ale také si musíme nastavit priority těch funkcí, kterou chceme na prvním místě. A samozřejmě musíme si zvážit také to, jak kompenzovat ekonomické výpadky. Děkuji, předseda. Rovněž jsem byl i u vás eh, dotázán, či na mě byl znesl požadavek, aby se hovořila pomalej, takže prosím. Kolegyně Agile. Děkuji vám. Havora, hovořit o lese je teď moderní vevnitř i vně Evropského parlamentu a je úžasné, jak více lidí si uvědomuje roli lesu v ekonomice i v ekologii, ale jako Evropský parlament musíme mít koherentní strategii v souladu s těmi třemi zprávami o lesích, které se zpracovávají v nejrůznějších výborech a já si tak trochu dělám starosti, že legitimní diskuse o lesích, kde dochází k odlesňování, může nás vést takovému zjednodušenému pohledu na věc. Je třeba podívat se na statut quo a změny musí být prováděny za pochopení lesnictví v Evropské unii a odpovědnosti, kterou má každý jeden stát za řízení svých lesů, e, protože je třeba, aby se to dělo na jasném právním základě. Strategie pro lesnictví po roce 2020 musí být bez pochyby pevnou integrální součástí celé evropské politiky. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Kolega Bompár zde není. Můžeme tedy přistoupit k dalším řečníkům. A poprosím každého o jednu minutu, kolega Karvalie, kolegyně Karvaliež. Děkuji, pane předsedo. Lesy mají zásadní roli při strukturování našich vesnických komunit. Je to jeden z pilířů venkovské ekonomiky a něco to také drží obyvatelstvo v těch znevýhodněných do zónách, které jsou jiné, jindy vystaveny nebezpečí dezertifikace. Například v zemích, jako je Portugalsko, eh, lesní požáry již tvoří více než polovinu našeho území, takže tady vidíte, jak zásadně úloha lesů je dobré hospodaření s nimi. Samozřejmě lesy poskytují vzácné ekosystémy a důležité ekosystémy a proto musí být uhelným kamenem naší nové evropské strategie také zdravím tu důležitost akcí, potrhnout tu důležitost lesů při ochraně životního prostředí a při eh, zmírňování dopadů klimatickým změn. Takže potřebujeme takové systémy, kde budeme mít jednak lesy a jednak s nimi skombinovanou um, zemědělskou činnost. To je velice dobrá struktura a samozřejmě to také přispívá k absorpci CO2, eh, k ochraně biodiverzity, fauny i flory a nese mnoho dalších eh, plusů. To nejsou pouze uh, E, environmentální plusy, ale také sociální a ekonomické. Například takto zemědělci mohou získávat produkty s vysokou přidanou hodnotou. Les je i zdrojem příjmů a místem, kde se odehrává celá řada důležitých aktivit ekonomických. Toto nesmíme zapomenout, když budeme definovat novou evropskou strategii pro lesnictví. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A není kolegně Tolery? Děkuji, pane předsedo. Co se týče lesů, všichni vidíme, máme před očima to Austrálie, jak tam ty lesy hoří. Potřebujeme evropskou strategii pro lesy, ale potřebujeme také mít celosvětovou strategii pro lesy. Ovšem, jeden z těch návrhů, který bychom mohli předložit, by bylo, abychom zavedli certifikační systém pro evropské lesy tak, že bude možné legálním způsobem si v rámci mezinárodních smluv vyžádat aby se tam zmiňovalo respektování stejných podmínek ochrany lesů. A pak bychom potom mohli zakázat produkty, které jsou eh, vlastně vznikly s tím, že se někde eh, nelegálně kácelo. Ale tady lituji toho, že to se týče rozpočtů. Eh, nevidíme, že by byly lesy důležité, když se to tady neustále tvrdí. Takže pokud eh, jsou lesy tak důležité, tak je důležité, aby na ně byl rozpočet v rámci SZP. Já bych chtěla, aby to tedy bylo doplněno nějakým způsobem. A co se týče eh, lesů, tady třeba aby byly obhospodařovány tak, aby se mohly nadále rozvíjet. To znamená, že bychom taky měli lépe využívat dřevo v našich ekonomikách. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla také poděkovat panu zpravodaji za dobrý základ kterou, ne, který nám poskytl. On skutečně zdůraznil a rozpracoval multifunkčnost lesů. Skutečností je, že v Evropě naše lesy, eh, jak se ta rocha, plocha lesů narůstá, takže se kácí méně, než dorůstá. To je důležitá věc, kterou bychom tady měli jasně vypíchnout na výboru Agri. Je třeba to dobře rozpracovat. V Německu máme 2 miliony soukromých vlastníků lesů, které své, kteří své lesy velice obho, odpovědně obhospodařují. To bych tady chtěla zdůraznit. Nevím, zda to víte. V jednom kubíku betonu, který váží 2,5 tun, tak se mm, spotřebuje 3 tuny CO2, aby se to produkovalo. Když se podívám na kubík dřeva naproti tomu, tak tam ten váží 0,5 tun a kubík dřeva váže asi tunu CO2. To je třeba mít vždy na očích. Já se těším na, na spolupráci a na pozměňovací návrhy. Děkuji kolega Lebreton, děkuji pane předsedo. Lesy jsou velmi důležité v Evropě, protože 43 území 33% území EU je tedy v Evropské unii a navíc nám lesy narůstají. Už to tady bylo říkalo. Lesy jsou důležité pro životní prostředí, protože zmírňují dopady klimatických změn a jsou důležité pro ekonomiku, protože se e, účastní na rozvoji venkovské ekonomiky a jsou původem asi 3 milionů pracovních míst. Já tady souhlasím s tím, že chceme mít spolupráci v oblasti lesnictví, a ta evropská lesnická strategie taky již existuje více než 20 let, to je dobře. Měli bychom si eh, rozmyslet, jak ještě lépe chránit lesy a lépe užívat jejich eh, potenciál, ale je třeba, abychom se měli na pozor, pozor na to. Lesy nejsou ve všech zemích stejné, to musíme vždy zohlednit. Veškeré ty rozdíly musíme tam mít tedy veškerou možnou flexibilitu, tak, aby vlastně zemi zůstaly v národní kompetenci. Nemůžeme nějak škodit té národní kompetenci pro oblast lesů. Děkuji a je to samozřejmě zahrnit i v budoucí SZP. Děkuji další kolega. Děkuji mnohokrát. Lesy v Evropské unii jsou naším zeleným bohatstvím. Sehrávají velice důležitou sociální a ekonomickou roli pro naše společnosti. Pomáhají nám vázat a neutralizovat škodlivé emise a lesy v Evropě jsou ohroženy. Čím? Zejména extrémními přírodními úkazy, jako je sucho a další, co zvede k požárům a dalším problémovým jevům. Vše toto si samozřejmě vyžaduje trvale udržitelný způsob přístup k hospodaření s lesy a také úzkou spolupráci mezi členskými státy. Proto jsem toho názoru, že lesy by měly mít větší význam, než mají. Také bychom měli mít víc lesa, měli bychom podporovat opětovné zalesňování ploch. Bez lesů nebude fungovat zelený díl. A na závěr děkuji zpravodaji a plně ho podporuji. Děkuji blahopřeji kolegovi Sarvamovi za vypracování zprávy. Děkuji také za velice dobrý včerejší kulatý stůl, kde jsme měli odborníky na lesnictví z celé Evropy. Byli tam také slovinští odborníci a slovinští vlastníci lesů. Z 60 slovinského území tvoří lesy a ta plocha narůstá. Máme trvale utržitelné hospodaření s lesy a vlastníci lesů se nás ptají, jak bude vypadat budoucnost, když slyší, že má být les plně chráněn. Myslím si, že i nadále bychom měli mít podmínky nastaveny tak, že je nám známo, že les je součást řešení. Potřebujeme smysluplné lesní hospodářství. Slyšeli jsme, jakou roli sehrává les při zachycování CO2 Les je skutečně multifunkční jednotka. Můžeme ho také používat i při získávání energie. Takže já opětovně opakuji, les je součástí řešení a plně souhlasím s panem zpravodajem. Děkuji, kolega Jurgi. Pani předsedající, Vysoká komise, tak jak tady bylo mluvěno. Děkuji, pane předsedo. Jak už zaznělo, lesnictví je oblast kompetenci členských států a my bychom rádi tento stav zachovali. Nová strategie by měla potrhnout potřebu posílit tyto snahy po roce 2020. Lesnictví a zalesněné oblasti se zaslouží o udržitelný rozvoj v jeho třech pilířích. A my musíme hledat udržitelný, vyvážený přístup k eh, sektoru lesnictví. Musíme lesnictví využít jako prostředek k řízení klimatického rozměru a tyto činnosti je třeba řešit vyváženě s dalšími strategiemi Evropské unie a zajistit koherentnost všech těchto politik, které se nějakým způsobem dotýkají otázky lesnictví. Ale dovolte mi poukázat na subsidiaritu v otázce lesnictví. Děkuji. Paní kolegyně Katajnen. Děkuji, pane předsedo. Děkuji pane Sarvamo, je mimořádně významné, eh, že se vypracává tato zpráva z vlastní iniciativy. Eh, my v posledním mandátu už jsme připomínali, že část Green Dealu se bude týkat samozřejmě lesnictví nová nařízení a také strategie v oblasti biorozmanitosti. E, to je podobné jako nařízení Luluce a jako další směrnice, která bude znovu projednávána. Strategie lesnictví by měla být v souladu s přípravou těchto zákonů a strategií řízení lesů musí být řízeno za zohlednění tří dimenzí, které pan Sarvama výborně popsal, ekonomická, sociální a ekologická či environmentální, eh, protože jedině souhra těchto tří může fungovat. Děkuji vám. Děkuji, kolega Hojzling. No, myslím si, že k tomu musím říct, že se tady pořád jenom tvrdí, že jenom obhospodařované lesy by snad přispívaly k ochraně životního prostředí. Vidíme, že v lesnictví v minulých letech došlo k závažným chybám. V Německu umírají borovicové lesy, eh, také smrkové lesy, máme problém eukalyptů. V Portugalsku člověk dělal mnoho chyb a není možné říct jedně tam, kde člověk hospodaří, tam je to dobré pro ochranu životního prostředí. Eh, například v Německu v mé oblasti došlo ke ztrátě 13% lesů díky suchu a díky odumírání smrků. Čili na druhé straně je třeba také eh, zohledňovat strategie biorozmanitosti. My nemůžeme ukazovat eh, ukazováčkem na Brazílii. Eh, podívejme se na dnešní lesy v Karpatech například, které se bez milosti porážejí, čili nelze hledět jenom na energetický užitek dřeva. Co já bych měl raději v popředí je, aby se vybudovaly regionální cykly, abychom to dřevo palivo využívali ve stejném regionu, kde se těží, aby se ho tady nevozilo odsud do Číny. A naopak je třeba, aby lidé na místě měli užitek z trvale udržitelného lesnictví. Děkuji, paní kolegyně Schmidt-Power. Děkuji mnohokrát, milý kolego Petri. Srdečně ti děkuji za tvůj přístup v tvé mateřské zemi. Je stejně důležitý jako pro nás v Rakousku, jak by to mělo být v celé zemi. 48% celkové plochy Rakouska je zalesněno, takže si jistě dokážete představit, že eh, mohu co možná nejlépe chtít podporovat svého kolegu. Potřebujeme obhospodařování lesů samozřejmě přizpůsobené e, požadavkům, ale také vývoji. Nemůžeme, aby, nemůžeme připustit, aby tady vznikly nějaké ohořelé dřeviny patřící do muzea. Musíme prostě pečovat o lesy. E, ti malí Majitelé lesů jsou vými zastánci toho. Chránit les a zároveň ho také využívat. Ehm, CO2 ukládání. Nezapomeňme, že v Evropě 3 miliony pracovních příležitostí závisí na tomto sektoru a tyto pracovní místa se, tato pracovní místa se týkají především těch regionů, kde lesy jsou, ty regiony, eh, kde chceme působit proti odlivu obyvatel. Děkuji. Děkuji, pan kolega. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, drazí kolegové. Eh, Maďarsko nechce jenom udržet eh, lesy, ale také chce, aby rostly. A když se ukazuje, že růst výroby a produktů je kompatický, eh, kompatibilní, promiňte, s růstem lesů. Ano, všichni si jsme si zajedno v tom, že les hraje významnou roli jak z ekonomického, tak ekologického hlediska. Aby byly tyto strategie úspěšné, je třeba zabezpečit koherentnost mezi politickými domenami. Eh, mohl by to být velice dobrý základ eh, proto, abychom působili proti, abychom zamezovali mizení lesů ve světě a proto je tedy důležité, aby strategie lesnictví po roce 2020 přinesla efektivní řešení pro dosažení tohoto společného cíle. Děkuji, pan kolega David. Udělené slovo. My v České republice máme 33 rozlohy eh, pokryté lesy, když dnes už to tak úplně neplatí, protože od 19. století byly vysazovány eh, z důvodu eh, jaksi účelu Eh, smrkové monokultury, které eh, trpěly nejrůznějšími důsledky, jako byly větrné vychřice, polomy eh, před 50 lety a dále exhalace. Nyní je to chronické sucho. V současné době jsou naše lesy zdevastovány zejména kůrovcem. Podělo se na tom také subjektivistické hodnocení toho, že Eh, si příroda pomůže sama. Fanatici se eh, přivazovali ke stromům, aby nemohli být káceny. A v současné době tedy v některých místech chybí lesy úplně. Eh, myslím si, že les má zásadní význam pro klima, dokonce si myslím, že to je jeho hlavní funkce, proto musíme podporovat vysazování lesů a tady bych se nebál maximálně ho podpořit dotacemi, je to daleko lepší než některé nesmyslné projekty jako elektromobilita a podobně. Danke. Děkuji. Uh, thank you, Chair. Uh, the fact is there are... Děkuji, pane předsedo. Skutečností je, že těch, ta situace je v Evropě různá. V některých případech je se jedná totiž ještě uh, o původní lesy, které nelze zařadit do standardního režimu, ty lze pouze chránit. A já se domnívám, že dobrá evropská strategie o lesích a lesnictví by měla zohlednit i tuto skutečnost, jinak totiž to nebude strategie dobrá. Děkuji. Děkuji, kolegyně Sandr. Děkuji, pane předsedo. Já bych stejně jako kolegové ráda trvala na tom, že je nutné, abychom měli evropskou strategii. Evropskou strategii pro lesy, tak abychom společně eh, přemýšleli nad tím, jak lépe zhodnotit naše lesy z hlediska environmentálního, protože bylo to řešeno, lesy sehrávají zásadní roli, zejména s ohledem na zachycování CO2, ale také zhodnocení lesů z ekonomického hlediska je důležité. Je třeba, abychom dobře hospodařili s našimi lesy neboť na lesnictví je napojeno mnoho pracovních míst a samozřejmě eh, je souvisí to také s územním uspořádáním našich území, mm, zachování našeho venkova. Je tedy třeba, abychom si společně zvážili, jak společně chránit evropské lesy, chránit je před požáry, ale také před parazity. Například v mém regionu jsme velice postiženi eh, s kolitem, toho typem parazitu. A proto si myslím, že bychom měli z tohoto ohledu připravit společnou evropskou strategii. Děkuji, předseda. Tím jsme dospěli ke konci seznamu řečníků a proto předávám slovo komisi zástupci generálního ředitele panu Dimitru. Thank you very much, eh, chair. Děkuji, pane předsedo. V prvé řadě my vítáme tuto zprávu z vlastní iniciativy, která upozorňuje na mnohonásobnou roli lesu. Myslím, že je to velice dobře zpracovaný komplexní obrázek stávající situace evropských lesů. Hovoří o řadě funkcí, které lesy vykonávají v oblasti venkova, v eh, oblasti venkovské ekonomiky a rovněž také v oblasti eh, dalších výzev. My jsme velice vděční za návrh Evropské strategie. Máme v tuto chvíli před sebou závěr původní strategie a my jsme si vyslechli hlas Mm, zástupců evropských institucí, členských států a všech ostatních, kteří volali po nové strategii. Pokud jde o budoucnost, tak nedávno přijaté sdělení k Evropskému zelenému balíčku zavazuje komisi připravit novou strategii, což je určitý eh, cyklus, který se tímto uzavírá. Je to individuální strategie, ke které se tímto zavazujeme. Nová strategie by měla stanovit eh, rámec, jak dodržet podmínky zeleného balíčku koherentně, systematicky a aniž by došlo k ohrožení jakéhokoliv z těchto eh, dokumentů. Měla by to být v podstatě součást zeleného balíčku, která by přinášela další výhody. Klíčovým cílem je absorpce a snížení CO2. Dále požár lesů, jejich výskyt a rozsah, ty jsou katastrofické, to jsme zaznamenali v nedávné době. A pak podpora bioekonomiky. To všechno by bylo dobré sledovat. A, a v souvislosti s přijetím nové strategie na konci tohoto měsíce. To, to pojetí eh, mnohotvárnosti a zastoupení několika funkcí mnoha funkčnosti eh, je naprosto zásadní, včetně materiálního eh, zásobování dodávky bioekonomiky a dalších služeb. Ve světě měnícího se klimatu toto bude vyžadovat využití nových inovací, znalostí, technických kapacit a odborného zázemí. To všechno musíme tato strategie nabídnout. Zelený balíček, volá po eh, obnově lesních porostů a zalesňování v Evropě. Musíme zajistit eh, výhody pro klimatické a ekosystémy. Je třeba toto vše zajišťovat v souvislosti i s prevencí změny klimatu. Můžeme totiž ztratit vzhledem ke škůdcům celou řadu dalších e, zalesněných oblastí, které budeme potom muset zalesňovat znovu. E, v rámci nové společné zemědělské politiky budou e, lesy v hledáčku mnohých a my chceme spolupracovat s členskými státy na tom, aby se i do jejich strategických plánů dostala tato problematika, aby nová opatření v společné zemědělské politice mohly eh, realizovat snadno. Těšíme se na další debaty v roce 2020 a 2021. Děkuji. Děkuji komisi. A nyní dávám slovo opětovně Petrimu, aby mohl provést schnutí naší dnešní diskuse. Děkuji. Děkuji vám Děkuji vám za vynikající připomínky a opravdu dobrou výměnu názorů. Já bych jen stručně navázal paní Milner. Je dobré, že poukazujete na multifunkčnost, to je velice zajímavé ale pak jste se ptala, možná to byla retorická otázka, ale ptala jste se na to, jestli víme o vědeckých poznacích, kolik eh, CO2 se emituje v případě požáru lesu. Já myslím, že zde je třeba se opravdu hloubkově zaměřit na vědecké poznatky. A tím se dostávám k tomu, co říkal pan Vícek. Myslím, že se můžeme všichni shodnout na tom, že musíme lesy chránit. Ale nejdůležitější otázka je, co si představujeme pod pojmem ochrana lesu. Tomu se musíme věnovat mnohem podrobněji a položit si otázku, co chrání les a jeho biodiverzitu a životní prostředí a tak dále. A tím se vracím k závěru, že jde o udržitelné lesnictví. A tím to uzavřu a navážu na to, co říkal pan Hoisling. Myslím, že máte naprosto pravdu. Potřebujeme více metod, nové metody a v řadě zemí Evropy ještě tolik věcí nebylo podniknuto, ať už v oblasti vědy, v oblasti eh, služeb, v oblasti včasného varování, zásahu v případě požáru. A to, co je nejdůležitější, je odolný, zdravý, rostoucí los, les. Velký les, který bude schopen pojmout maximum CO2. A když bude na místě kácet, tak do toho vstupují další faktory, jako je třeba otázka oběhové ekonomiky, kdy se vyrábí nový produkt a zároveň se však po mnou dlouhá léta uchovává někde CO2. To je ta návaznost cyklů, návaznost um, udržitelného lesnictví. A když se to řeší pečlivě a správně, tak se najde odpověď na jednotlivé obavy, které zde dnes zazněly. Já nevím, jestli pan předseda chce ještě nastínit časovou osu. Prezentace bude probíhat buď 18. nebo 19. března ve výboru a lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 25. března. Následně budeme hlasovat 25. či 26. května na plenárním zasedání a ta, toto plenární zasedání, na něm se bude hlasovat, se bude konat v červnu. Děkuji, Petri. Tímto jsme dospěli ke konci dnešního dne. Děkuji vám mnohokrát, děkuji zejména těm, kteří zde trvali až do samého konce. Setkáme se opět zítra v 9 hodin ráno a budeme mít příležitost hovořit s naším novým komisařem. Přeji vám krásný večer a děkuji mnohokrát pomočníkům, říká laskavě pan předseda.